Dobrý den, dámy a pánové. Program určitě znáte. Pokud máte někdo nějaké připomínky, tak klidně můžete, jinak budu požádat za schválený. Výborně. A nyní, jak víte, se dnes konala Rada ministrů zahradičí, kteří se radili o tom, jak se postavit k výsledku referenda na Ukrajině. A my teď máme před sebou závěry rady a hlavním bodem těch závěrů je to, že vzhledem k tomu, že nejsou známy eh, žádné jiné výsledky, se rada rozhodla Eh, zavést restriktivní opatření vůči osobám, které ohrožují územní celistvost a nezávislost Ukrajiny. Na tyto tři stránky závěru vám rozdáme, tak abyste je měli k dispozici. A možná, že zítra se k tomu dostaneme. Eh, o tom budeme muset diskutovat důkladněji než, eh, než dnes. Neď zápis se zasedání 20. 21. ledna 2014. Má k tomu někdo nějaké námitky? Pokud ne, tak je to schváleno. A teď se dostáváme k našemu prvnímu bodu, což je veřejné slyšení o reakci Evropské unie na ruskou zahraniční a obchodní politiku vůči státům východního partnerství. Chtěl bych tady přivítat našeho kolegu pana Valencu, který tady zastupuje výbor pro zahraniční obchod, a který dnes se bude účastnit naší debaty. Předtím, než celá ta situace na Krymu vznikla, už eh, tyto záležitosti byly zdrojem znepokojení. Šlo tedy o to, jak se Rusko staví k těmto státům na východ od nás v oblasti obchodu a mezinárodních vztahů. všechno teď musíme promítnout do toho posledního vývoje, který vyvrcholil včerejším referendem na Krymu a promyslet si, jakou zaujmeme k tomu reakci. Máme tady čtyři experty, je tady doktorka Vojčuk, která je z univerzity v Birminghamu. Potom je tady doktor Kazie eh, z Bruselské školy pro mezinárodní vztahy a z Kenské univerzity. Dále tady je pan Vigeland, eh, který eh, má na starosti Rusko v službě pro vnější činnost a potom tady pan Balaš, který je z DG Trade, také z Evropské komise. Já dávám slomu panu Valencovi, já jsem velmi rád, že mohu být jedním ze spolupředsedů tohoto společného slyšení. Ten okamžik je na to teď velmi eh, hodný, abychom o těchto záležitostech debatovali parlamentu. Od začátku východního partnerství v roce 2008 jsme považovali východní partnerství za hybnou sílu eh, vztahů k našim šesti východním sousedům. A to vždycky bylo vnímáno jako nebezpečí ze strany Ruska nebo jako konkurence vůči jeho vlastním eh, projektům, což je například ta Eurazijská celní unie. Rusko evidentně nechtělo být součástí tohoto východního partnerství a nechtělo ani nechat své východní nebo své sousední státy, aby se to účastnili, například Bělorusko. S postupem eh, doby jsme byli svědkem, zejména na posledních měsících, intenzivnění různých opatření ze strany Ruska, která měly směřovat k tomu, aby státy východního partnerství se vzdaly eh, asociační dohody a partnerství jako celku a místo toho zaujali pro ruské politiky, včetně připojení se k té euroazijské celní unii. Celé to začalo řadou eh, obchodních restriktivních opatření vůči Moldavsku a Ukrajině. Pokračovalo to ve vyjení nátlaku na Gruzi a Armenii, tady šlo o jejich bezpečnostní situaci a také eh, to souviselo s finančními eh, tlaky na Ukrajinu. To se zintenzivnilo po výměně ukrajinské vlády a vrcholí to anexí Krymu což samozřejmě poznamenává nejenom rusko-ukrajinské vztahy, ale celou evropskou bezpečnost a mezinárodní diplomatické vztahy. V různé míře jsme asi všichni očekávali, že Rusko nebude chtít, aby summit Vilniusu byl úspěšný, anebo aby tady v post eh, eh, Janukovičově Ukrajině proběhla mírová transformace na demokratický režim. Rusko tedy zaměřilo své na to, aby vykolejilo všechny tyto snahy. To bylo velmi dobře známé. Šlo tady o to, eh, jak využít ceny za energii, obchodní politiku, eh, tlak eh, spojenců, mm, různé bezpečnostní napětí a tak dále. A tato ruská politika byla úspěšná velmi, což nás vede k řadě otázek, na které bychom nesměli společně se zamyslet. Například, proč tyto eh, země nejsou schopny odolat ruskému tlaku. Jejich závazek eh, účastnit se východního partnerství eh, zmizel velmi rychle, takže implicitně to ukazuje na určité strukturální nedostatky, například u těch finančních anebo bezpečnostních aspektů východního partnerství. jak může Evropská unie lépe reagovat na takovou ruskou politiku, aby tím netrpěly naše vztahy vůči třetím zemím. Jsou tady určité nástroje, které bychom mohli využít na pomoc těmto partnerům, měli by se čím využívat častěji, a nebo bychom ty nástroje měli eh, úplně od začátku vymyslet. V oficiálním sdělení Evropské komise na mm, tyto kroky ruské vlády je řada velmi užitečných věcí. Je evidentní, že nám eh, chybí celá řada velmi důležitých věcí. A na závěr chci říci, že v současném kontextu zásahu na Krymu je potřeba se ptát, jestli naše reakce byla adekvátní a jestli balíček pomoci nabídnutý Ukrajině, tak jak ho nabídla eh, Rada, určitě si klade stejný cíl, tedy podpořit eh, hospodářskou obnovu na Ukrajině, ale otázkou je, jestli to stačí, aby jsme tím také vyřešili tu reálnou bezpečnostní hrozbu. Teď Evropská unie chce zavést sankce, možná, že dnes o tom už uslyšíme více, ale myslím si, že je nepravděpodobné, že by se Krym znovu dostal pod ukrajinskou svrchovanost. Je tady řada otázek, na které bychom se měli snažit odpovědět. Proto je velmi dobře, že máme dnes slyšení s akademickými eh, odborníky a eh, měli bychom se společně zamyslet nad tím, jak bychom mohli zabránit tomu, aby se tato situace v budoucnosti opakovala. A ještě, jestli mi dovolíte, tak bych chtěl představit naše dnešní pozvané řečníky. Děkuji vám. Teď dáme slovo našim čtyřem pozvaným hostům. Já bych chtěl dát slovo paní Volčuk, vezla bych ji sem, eh, aby šla eh, na toto místo, protože bude mít PowerPointovou prezentaci. Poprosil bych ji, aby se snažila omezit na 10 minut, abychom také mohli mít řádnou diskusi na závěr. Takže paní Volčuk, máte slovo. Thank you very much, um, for the... Děkuji vám za pozvání. To je skutečně dobře, velmi dobře načasovaná událost. Já budu hovořit o Rusku a o ekonomických dopadech. Jak může Rusko ovlivnit země východního partnerství a jakým způsobem je může buď motivovat, anebo jak je může potrestat za to, že chtěli jít evropskou cestou. Já jsem politoložka, takže se omlouvám všem ekonomům zde v sále, ale myslím si, že je dobré přistupovat k tomu také z politického hlediska, protože to, co řeknu ohledně toho, jak se bude Rusko chovat k východním partnerům, to je ovlivněno, velmi ovlivněno politikou a samozřejmě také tím, jakým způsobem se Rusko chová jako mezinárodní aktér. Je velmi obtížné odhadnout, jaké to bude mít ekonomické dopady, ale jako politoložka mohu říci, že Rusko už začalo trestnat, trestat své partnery ekonomicky. Vysvětlím vám, jakým způsobem Rusko bude pokračovat. Zaměřím se na Gruzii, Ukrajinu a Moldavsko a uvedu vás do kontextu, protože kontext je velmi důležitý. Do roku 2010 eh, v post sovětské oblasti jsme měli takový režim hospodářských vztahů, který byl podle soft law, byla tam celá řada různých bilaterálních dohod, eh, někdo tomu říkal spaghetti bowl, bylo to asi 50 různých eh, vícestraných a dvoustranných dohod eh, v postsovětském prostoru. Mělo to velmi slabý právní základ a také to nebylo příliš eh, vymáháno. Takže se rozhodovalo o těchto vztazích velmi flexibilním způsobem, takový byl tedy kontext a už zde zaznělo, že vytvoření Eurazijské celní unie a tím jednotným hospodářským prostorem, který by měl nastoupit v roce 2015, tím se velmi mění ten kontext, protože se zavádí systém hard law pro hlubokou ekonomickou integraci v postsovětském prostoru. Byla zde velmi zajímavá otázka, která zde zazněla z úst pana Valenci, jakým způsobem Rusko reagovalo na Evropské východní partnerství, nebo jak vytvořilo svůj vlastní projekt, který má být reakcí na východní partnerství, pokud jde o eurazijskou integraci, proč je důležité, jaký máme režim, jak už jsem říkala. Je to velmi ambiciozní pokročilý projekt hluboké ekonomické integrace, který se vyznačuje velmi silnou asymetrií mezi členskými státy z hlediska hospodářského potenciálu, protože tam Rusko dominuje Kazachstánu a Bělorusku, ale máme zde také rozhodovací pravomoci, které vypadají tak, že jedna země má jeden hlas, takže je možné Rusko přehlasovat. A pokud jde třeba o celní otázky, tak eh, cla, která přijímá Rusko pro třetí země, například pro Ukrajinu, musí být schválena všemi ostatními členy. Takže do jaké míry Bělorusko a Kazachstán půjdou cestou, které, kterou jim Rusko vytyčí, to je velmi důležitá otázka a důležité ale také je to, že všechny členské státy eurazijské integrace mají nepříliš demokratický profil a velmi slabý právní stát. Takže když probíhají diskuse mezi Ruskem a Běloruskem ohledně toho, zda zvednout či nezvednout cla pro Ukrajinu, tak eh, to jsou věci, které jsou tímto ovlivněny a je tím také ovlivněno to, jakým způsobem se interpretuje to, co se odehrává ve východním partnerství. Otázka je, zda Rusko může vystupovat multilaterálně. Myslím se, že na tuto otázku jsou zde dvě odpovědi. Na jedné straně je zde možnost eh, prohlubovat integraci postsovětském prostoru. Rusko dokáže být partnerem. Například eh, já jsem byla v Eurazijské hospodářské komisi v listopadu a tam byly nejen tedy Rusové, ale i Kazaši a Bělorusové, kteří říkali, že všichni jsou partnery. Takže pokud jde o prohlubování této unie, tak Rusko se snaží vystupovat více straně. Pokud jde o rozšiřování, tak to je už jiný příběh. Víme, že Bělorusko bylo vyzváno, aby přistoupilo do Eurazijské celní unie rozhodnutím z 3. září. Pokud jde o Armenii, tak tam se jednostranně rozhodlo, že Arménie vstoupí do Eurazijské celní unie. Bylo to jednání jeden na jednoho, byly tam velmi specifické argumenty. Takže pokud jde o expanzi nebo rozšiřování eurazijského integračního režimu, tak je to projekt Ruska. Bělorusko a Kazachstán téměř k tomu nepromlouvali, pokud jde třeba o Ukrajinu nebo Arménii. Takže v rámci Eurazijské unie je Rusko více stranější než ve světě, ale v roce 2011, už v roce 2011 Putin řekl, že doufá, že se může spolehnout na Kazachstán a Bělorusko, že pokud bude nutné uzavřít hranice s Ukrajinou, tak Kazachstán a Bělorusko s tím budou souhlasit. Takže neočekával, že by se odlišovali od jeho názoru. Takže zde vidíme, že Rusko má celou řadu bilaterálních a multilaterálních nástrojů, jimiž může ovlivňovat východné, východní partnery. A poslední je dohoda o volném obchodu z roku 2011, poslední z těchto nástrojů, kde je možné v případě nějakého ohrožení členských států použít mimořádná opatření a Rusko už řeklo, že tyto nástroje využije. Podívejme se jen na to, že jediná země, pokud je tedy o přitahování nových členů. Tak eh, Rusko velmi propagovalo vstup Ukrajiny. Měli jsme tam celou řadu argumentů, které se týkaly ekonomického přínosu z dlouhodobého i z krátkodobého hlediska. Týkalo se to také modernizace a podpory technické konvergence a spolupráce mezi Ruskem a Ukrajinou, ale také zazníval technický argument, že Rusko bude mnohem silnějším partnerem vůči EU. Takže partnerské země by v tom případě měly mnohem lepší pozici. Rusko ale víme, že Rusko použilo především metodu cukru v Ukrajině 219 miliard dolarů, které byly přislíbeny, ale teď už přistoupili spíše k metodě byče. Tady ta první odrážka, kterou máme na tomto slajdu, tak ta už byla upletněna na Krymu a Provádí se i další opatření z repertoáru opatření, po kterých může Rusko sáhnout. Je to tedy hrozba hospodářských sankcí a různých nespecifikovaných eh, ochranných opatření, obchodní embarga, celní kontroly a zvyšování cel na antidumpingovou úroveň, ale také energetická diplomacie je velmi důležitá a také omezení pracovní migrace. To jsou tři aspekty, na které bych se ráda zaměřila, protože, jak už jsem říkala, Možná to není tak důležité k individuálním zemím, ale když je to uplatňováno zároveň všechno dohromady, tak to velmi poškodí východní partnery. Zde máme fotografii drobných producentů mléčných produktů v Gruzii, Pokud jde o potrestání, tak eh, už víme, jak to bylo s Moldavském. Embargo na víno a lihoviny, 28% vývozu z Moldavska směřuje do Ruska. Víme, že Evropská unie má velmi konkurenceschopný trh a pro Moldavsko je velmi obtížné proniknout na evropské trhy, zatímco v Rusku, pokud jde o vína, tak moldavská i gruzinská vína mají velmi dobrý zvuk. Další věc, to jsou ceny energií a velký dluh, pokud jde o energie. Ve výši asi 4 miliardy eur. Zdá se, že Moldavsko je zodpovědné za plyn, zemní plyn v Podněstří, nad kterým nemá žádnou kontrolu. A potom je zde další otázka, to je pracovní migrace. 300 až 500 tisíc migrantů a pokud jde o HDP, tak to představuje 8 až 25 HDP. Moldavské zdroje hovoří o 8 ruské zdroje říkají, že 25% moldavského HDP pochází z pracovní migrace. Gruzie je přímým sousedem Ruska. Vzhledem k těm předcházejícím embargům už provedlo diverzifikaci svého obchodu, ale přesto je hodně závislé, závislá na Rusku. Doufá, že bude moci vyvážet především své víno do Ruska ta sladší vína, na které byli zvyklí ti sovětští konzumenti, jsou dále vyvážená do Ruska ve velkém množství. Takže i přes eh, diverzifikaci obchodu je Gruzie pořád ještě zranitelná a hrozí zde tedy z tohoto titulu nebezpečí. Ukrajina je podle mě nejzranitelnější, je to nejchudší stát eh, v Evropě Jakým způsobem může Rusko potrestat Ukrajinu? Například eh, železniční vybavení, železniční vagóny, které představovaly 8 eh, ukrajinského vývozu do EU, také strojní vybavení vyváží Ukrajina do EU a právě Tyto výrobní závody se nacházejí na jižním nebo v jižní a východní Ukrajině. Potom zde máme také obranný průmysl. Důležitou roli hrávají také obchodní embarga, pokud jde o mléčné výrobky, vepřové a tak dále. Další věc je ta obchodní válka. Ze srpna roku 2013 jsme neměli žádné informace o tom, proč ukrajinské produkty nemohly směřovat do Ruska. Nebylo tam nic, co by Ukrajina mohla udělat eh, z právního hlediska. Mohli se jen obrátit na VTO, ale ty důkazy nebyly příliš jasné. Prostě ta eh, hranice byla uzavřena, uzavření hranice opakovalo několikrát, ale velmi těžko se to dokazovalo. Antidumpingové sazby, to je také důležitá věc. Já vám klidně uvedu specifická čísla, pokud to někoho bude zajímat. Ekonomická páka, kterou Rusko má, ta nejdůležitější, to je cena energie, ovlivňuje to ukrajinské hospodářství a už víme, že ceny porostou. Další věc je pracovní migrace, ale je to především ze západní Ukrajiny, kde jsou lidé rozhodnuti čelit těmto, těmto škodám. Ještě poslední dva slajdy. Důležité je, že Rusko hovořilo o tom, že bude podporovat nejen dlouhodobé dopady, ale i krátkodobé potrestání a Rusko velmi dobře využívalo ty závislosti specifické pro jednotlivé země a zaměřovalo se na specifické domácí aktéry. Rusko má strategii založenou na směsici pozitivních a negativních opatření. Nechce jenom pomáhat těm, jako je Arménie, ale chce také potrestat eh, ty, kteří se vzdalují od Ruska. Takže Rusko je odhodláno použít eh, tato opatření, aby potrestala Ukrajinu a další země. A není to tedy jen nějaká krátkodobá záležitost po Vilniusu, je to dlouhodobé stanovisko, které chce podkopat eh, evropskou volbu východních partnerů. Nejde už teď jen o atraktivitu, jde o to, aby se to zablokovalo a aby byly tyto země potrestány. Děkuji. Děkuji. Takže vaše závěry nás úplně překvapily. A teď bych rád dal slovo doktoru Kazierovi z, Brasel, z Bruselské školy mezinárodních studií a z Kemské univerzity. Prosím. Deset minut. Much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Ta krize, která teď nastala na Krymu, není úplně novou konfrontací. Je to konflikt, který tady doutná už eh, řadu let. Dostal se teď na novou úroveň. Vznikla tady logika konkurence, ta se dostala do stádia, které nikdo nepředpovídal, protože to byl konkurenční boj, který eh, probíhal obchodními různými opatřeními a de facto to vyústilo v anexi Krymu, takže to, je od, to přešlo od obchodní války k eh, vojenské konfrontaci. A tím je evidentní, že tady je určitá hranice, kterou Rusko odmítalo překročit. Ta reakce na to bude velmi obtížná. Eh, vytváří to novou realitu pro východní partnerství. Podpis asociační dohody eh, už eh, nemůže, nebo není nutné, že to povede k různým restriktivním obchodním opatřením, ale může to vyústit vojenský zákrok. Analýza ruských vztahů v tomto novém kontextu bude následovat. Nejprve vám můžu říct krátký příběh, krátkodobější, s výhledem a poté může nabídnout ještě jeden, který bude dlouhodobější, který se bude týkat několika let. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet po příštích eh, týdnech a měsících, jestli eh, se ta situace nějak ustálí, anebo jestli dojde k další eskalaci, anebo že, a to je nepravděpodobné, by mohlo dojít k deeskalaci tohoto konfliktu. Nejprve tedy ten eh, krátký příběh, to, co se děje teď na Krymu, je v podstatě de facto invaze, anexe Krymu a podpora, kterou Rusko eh, poskytlo tomu referendu, je eh, překročení určité hranice, je to nebezpečný precedens, eh, je evidentní, že to referendum je nezákonné, odporuje to několika mezinárodním dokumentům, například je to Budapešské memorandum z roku 1994, odporuje to také ukrajinské ústavě, odporuje to i chartě OSN. Je to velmi riskantní měnit hranice a podporovat nestabilitu ale jde to ještě dál. Je to také nelegitimní v tom smyslu, že to je referendum, které se konalo v okolnostích nestabilito. Je to referendum, které eh, v podstatě eh, je pod hrozbou násilí a eh, vede to k anexi, k de facto anexaci v Evropě. V Evropě se hranice nemění bez toho, aby ty změny byly předmětem několikaletých dlouhých konzultací mezi různými partnery. E, jde tady o to, jaké se budou řešit menšinu a postavení menšin. Milan Kundera kdy si řekl, že v Evropě máme největší rozmanitost na nejmenším možném místě a na Ukrajině také je nějaké vše zároveňující řešení nemožné, protože jakékoliv e, řešení bude vytvářet nové menšiny. Teď tedy e, k tomu ruskému zásahu. Tady určitě to není motivováno jenom snahou ochra- o ochranu rusky mluvící menšiny, spíše eh, se to děje ze strategických eh, důvodů. Krym je eh, strategicky velmi důležitý pro Rusko. Geopoliticky je to v Rusku považováno za takový poslední nárazník a režim na Ukrajině, který by případně se mohl stát členem NATO nebo EU, je považován za velkou hrozbu. A také, jak víte, jde tady o umístění černomorské flotily, kterou tam Rusko má. Rusko tedy eh, mobilizovalo tyto důvody ze strategických důvodů, ale eh, na Ukrajině to také některé extremistické skupiny dělali. Rusko tím chce zabít eh, dva ptáky jednou ranou, dvě mohy jednou ranou. Vytváří to napětí, které ji potom vede k tomu, že musí zasáhnout na ochranu a snaží se také zmobilizovat ruské eh, krajany pod eh, vlajkou vlastenectví. V minulosti jsme tady nezaznamenali nějaké separatistické hnutí, už ta myšlenka ruské menšiny, teď už se o tom mluví jako o etnických Rusích, to je velmi nová věc, protože eh, v minulosti to, že někdo mluvil rusky, se nepovažovalo za příslušnost k ruskému národu. Je tady řada Eh, lidí, kteří mluví rusky a nepovažují se za Rusy, protože například pochází ze smíšených rodin nebo eh, v tom mají tradici. Ze strategických důvodů tedy eh, které Rusko uplatnilo, se dostávám k tomu delšímu příběhu, který souvisí se strategickými obavami Ruska. Víme, že v těch vztazích s Ruskem a Evropskou unii došlo k určité změně v posledních letech a bude potřeba tyto strukturální problémy vyřešit, abychom se vyhnuli další konfrontaci. Chtěl bych tady říct několik eh, věcí, které se týkají podstaty ruské zahraniční politiky. Když podíváme na poslední eh, rok přibližně, tak vidíme, že tady jde o to, jak ukázat svou sílu a jak dávat najevo mm, obraz ze silného Ruska, ale to je poháněno slabostí a strachem z porážky a z, pok- z ponížení. Rusko se snaží vytvořit novou geopolitickou realitu. Takže Rusko se nachází v relativní izolaci a je frustrováno tím, že například není uznáváno jako světová velmoc mezinárodním společenství nebo v Evropě. A Putinův režim to tak eh, vnímá a posiluje toto vnímání, snaží se vytvořit ten obraz západu, který se snaží Rusko oslabit. A to se proměnilo eh, na základě jakési logiky soupeření, kde je to chápáno jako, že vítězství jednoho je eh, porážkou druhého. Začalo to už v roce 99 v době kosovské intervence, což vidíme, ta logika právní minimálně je teď úplně ruskou stranou zvrácena oproti té situaci. Později došlo k vytvoření eh, evropské východní politiky. Eh, Rusko se rozhodlo nestoupit do té východní politiky Evropské unie. Naznačuje to určitá rozhodnutí, která se ty státy ve východním partnerství musí sami rozhodnout. V roce 2004 to pak bylo posíleno, tento strach tedy eh, revolucí na Ukrajině a v Gruzii. I tady to bylo považováno za mm, západní konspiraci. Zase se to využilo v domácí politice Ruska a vedlo to potom k vytvoření východního partnerství a plány na podpis asociačních dohod se státy východního partnerství. Všechno to prozrazuje velmi hluboké strukturální problémy, vytvořila se tady logika soupeření, možná nevědomě, ale eh, i tak je to a vedlo to k tomu, že tady dochází k uplatňování regionalizace a to se eh, vzájemně vylučuje. Eh, Rusko má svůj projekt, Evropská unie má svůj projekt a to rozděluje tyto eh, dva bloky, protože to znamená, že řada těchto států potřebuje dobré vztahy nejenom s Evropskou unii, ale také s Ruskem. A, na vojenské úrovni jsou, tyto dilemata, jsou tato dilemata mnohem Eh, zásadnější. Eh, hovoří se o novém rozdělení Evropy, je něco, co bychom se měli pokusit zvrátit v dlouhodobějším výhledu poté, co eh, tato krize skončí, možná to bude až po odchodu Putina. Je potřeba se snažit řešit některé z těch obav, které Rusko má, abychom nemuseli čelit dalším konfrontacím Minister Lavrov hovořil o vytváření sféry zájmu, možná, že to myslel úplně vážně. Eh, Rusko to skutečně vnímá velmi citlivě. Je to vnímání, to ano, v minulých několika týdnech jsme svědky toho, že to vnímání se může proměnit ve velmi nebezpečnou realitu. A také bychom měli řešit to, proč eh, v Evropské unii nemáme dostatečné struktury, solidní struktury, které by nám umožnily anticipovat vznik takovýchto krizí já už několik let argumentuji tím, že bychom měli Rusko více zapojovat do eh, našich struktur. Možná, že bychom mohli argumentovat tím, že jsme v 90. letech promrhali tu dobu, kde jsme mohli přemýšlet o nějakých společných bezpečnostních strukturách, kde by Rusko bylo více zakotveno a mohlo ovlivňovat dění v Evropě. Co to všechno znamená v tom současném kontextu a teď ty dva příběhy spojují dohromady? Myslím, že je jasné, eh, Eh, že sankce jsou nevyhnutelné, je pravděpodobně dobře je zavést postupně, abychom zajistili, že Rusko by mohlo ustoupit, pokud by eh, chtěl. A také je, tak eh, je potřeba si uvědomit v kontextu těch sankcí, že bychom neměli přeceňovat s účinnou moc Ruska. Rusko má ekonomiku, která je stejně velká jako ta italská. Možná, že také stojí za to poznamenat, že Rusko je dnes velmi izolované, nezískalo podporu od eh, dalších členů celní unie, eh, když se o to minulý týden pokusilo, nedostalo podporu ani od Číny, ani od Rady bezpečnosti a měli bychom k tomu také dodat, že ta závislost na dodávkách energií z Ruska je často přeháněna. Když se podíváme na údaje, tak si můžeme můžeme říci, že ta závislost na dovozu zemního plynu z Ruska je dnes menší, než byla v roce 1991, eh, kdy, když ještě existoval Sovětský svaz, kdy jsme dováželi asi 55 zemního plynu z Rusku, zatímco dnes se tento podíl snížil na jednu třetinu spotřeby nebo na jednu čtvrtinu té současné spotřeby což je pořád eh, velké množství, ale je to rozhodně menší, než se často hovoří. Tyto sankce by ale měly být eh, spojeny s nějakými dlouhodobějšími přísliby. Přistoupí k ústupkům. Eh, to bude nezbytné v dlouhodobém výhledu, protože jinak budeme riskovat, že dojde k další eskalaci. Pokud se chceme vyhnout novým konfliktům v budoucnosti, tak je potřeba to rozhodně vyřešit a také by to pomohlo eh, si uvědomit, že možná existuje i jiné Rusko, než to, které je prezentováno na veřejnosti, jak to říkal Chodorkovsky eh, nedávno v Kijevě. Je potřeba také Rusku a ruským menšinám dát určité záruky, možná také hovořit o ruské zahraniční politice. A zamyslet se nad tím, do, jakou roli by Ukrajina mohla hrát v té širší bezpečnostní struktuře. Co se východně partnerství specifické, tady je důležité si uvědomit, že asociační dohody, zejména ten aspekt eh, eh, volného obchodu, nebo zóny volného obchodu, že to není čistě neutrální, jsou tady exportní pravidla, standardizace, to všechno má dopad. Můžeme eh, se zamyslet nad tím, jestli to znamená sféra vlivu, ale určitě to připoutává ty země blíže k nám. Po této krizi bychom se měli zamyslet, jak více zapojit Rusko do různých konzultací a, co je možná důležitější, měli bychom eh, se také uvědomit, že to, že se Evropa tím dělí na dvě části, na to východní partnerství a na tu Eurazijskou celní unii, tak by se to vyžadovalo eh, nějaké právní přibližování, protože dříve na později bude potřeba pracovat na eh, zóně volného obchodu. Já vím, že to jsou všechno velmi důležité a náročné věci, které možná si dnes ani neumíme za těch současných okolností představit, ale pokud se chceme vyhnout prohlubování té konfrontace, tak je nějakým způsobem řešit musíme. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A teď pan eh, Víkant který je z Evropské služby pro vnější činnost a má na starosti Rusko. Prosím, máte slovo. Eh, thank you very much to the... Děkuji organizátorům za to, že uspořádali tuto schůzi, která se týká otázek, které nám všem leží na srdci. Doufáme, že ta situace bude deeskalovat eh, velmi brzy a Evropská unie se na tom bude podílet. Doufáme, že Ruská federace na to bude velmi brzy reagovat. Musíme přijmout důležitá rozhodnutí na stále radě ve Vídni. Nevylučujeme, že za den či za dva bude dosaženo dohody ohledně vyslání mise na Ukrajinu to by byl první dobrý signál o tom, že se činí kroky směrem k deeskalaci. Nevíme, co oznámí prezident Putin zítra, když v mimořádném vstupu osloví Dumu. Může k tomu přistoupit různými způsoby, ale legislativa, o kterou jde, která by umožnila Rusku přičlenit jakoukoliv část třetího státu, o němž se domnívá, že jeho vláda není legitimní, to je krok, který je jasným porušením mezinárodního práva, počínaje chartou OSN, nemluvě o specifických bilaterálních nástrojích eh, mezi Ruskem a Ukrajinou. Jak říkali předřečníci, Máme zde situace, která se vyvinula od otázek, které souvisely s různými formami a nabídkami ekonomické integrace. situace, která má velké dopady na bezpečnost a od poprvé tedy od konce studené války zde máme situaci, kde neporušitelnost územní celistvosti je jasně spochybňována a musí se přijmout rozhodnutí o tom, zda změnit či nezměnit hranice a ta změna hranic může nastat na základě jednostranného rozhodnutí a vojenské Je to věc, která vyžaduje jasnou odpověď. Kolega Baláš z DG Trade bude hovořit eh, o konkrétních výzvách, eh, pokud je o ekonomiku, ale já bych reagoval tak, že to vše způsobila Evropská unie. Jak ostatně naznačujete i vy, protože Evropská unie vede moderní obchodní politiku s partnery všude ve světě, především eh, v našem bezprostředním sousedství, tak, že dohody, které uzavíráme, jsou založeny na tom, že nejen omezujeme cla, nebo už zde vůbec nemáme cla či kvóty, ale vytváříte nebo zavádíte stejné normy a standardy pro různé produkty, aby mohly snadno přecházet z jednoho hospodářského prostoru do druhého. Takže tím pádem je zde přínos a možnost využívat celosvětového trhu. Takže pokud takto pracujeme s různými partnery ve světě, proč to není možné s našimi nejbližšími sousedy? Přičemž jsou to věci, které jsou zásadní pro završení eurazijských eh, integračních systémů. Když jsme začali jedno s Ukrajinou v roce 2007, tak nic takového ještě nebylo ve výhledu. A když jsme v roce 2003 zahájili evropskou politiku sousedství, tak se o tom vůbec ještě nemluvilo. V roce 2009 jsme tedy zahájili východní partnerství, už se o tom vědělo více, ale také se vědělo, že ukrajinský lid prostřednictvím různých většin v parlamentu podporoval různé strategie, a různé přístupy, ale vždycky zde byli představitelé především tedy z východu Ukrajiny, z hospodářských kruhů, z politických kruhů, z různých částí spektra, kteří vždycky říkali, že se chtějí přiblížit k Evropské unii, chtěli být tedy předruženi a ekonomické integrování. Takže z našeho hlediska se zde vracíme k té klíčové otázce. A sice jedná se o to, že je třeba respektovat vůli lidu, která je tedy vyjádřena parlamentem a nebo se můžeme vrátit do minulosti, do minulého století a hovořit o sférách vlivu, kdy potom zvítězí ten silnější, jak říkala Angela Merkelová v Bundestagu minulý týden. Je to tedy velká výzva pro bezpečnostní ekonomickou politiku, pro Evropskou unii, na evropském kontinentu i jinde, protože pokud to, co se teď odehraje, se stane příkladem toho, jakým způsobem řešit otevřené otázky, tak eh, to může zopakovat tedy nejen Ruská federace, ale můžou to zopakovat eh, jiné silné země se svými sousedy i s dalšími zeměmi. Proto Evropská unie musí zaujmout velmi jasné stanovisko. Právě skončila Rada pro zahraniční záležitosti, kde se rozhodlo, že poprvé budou uplatněna zacílená restriktivní opatření vůči Rusku a celá řada rozhodovacích činitelů z legislativy a také celá řada lidí, kteří jsou zodpovědní za dění v terénu, přijala toto rozhodnutí. My jsme říkali, že je to tedy silný signál, my jsme se vždycky chtěli zdržet sankcí, uvalování sankcí na strategického partnera Ruskou federaci. Přes četné výzvy z Evropského parlamentu, pokud jde o návrhy z magnického seznamu, ale teď je to skutečně vážná výzva, která vyjadřuje, vyžaduje vážnou odpověď. Jsme tedy ve druhé fázi a doufáme, a jasně o tom hovoří také závěry Rady pro zahraniční věci. Rusko neanektuje Krym, pokud nebudou následovat kroky vedoucí k deeskalaci, tak budou přijaté ještě další opatření a hlavy státu a vlád to 6. března jasně vyhlásili ve svém společném prohlášení a zopakovali to tentokrát také v pátek a v sobotu. Podpis dohody o přidružení s Ukrajinou a podpis politických ustanovení. To jsou věci, které by měly být vnímány jako silný politický signál v tomto tak obtížném čase pro Ukrajinu. Podpis závěrečného aktu obsahuje také závazek našich eh, hlav a států, že přistoupí k podpisu celého dokumentu a to povede k té dohodě, k té slavné dohodě o volném obchodu. Chci říci, že to nikdy nebylo součástí schématu vytváření sfér vlivu. Takovéto myšlení není Evropské unii vlastní. My jsme přesvědčeni, že potřebujeme nové investice, abychom poskytli příležitosti. Bývalý prezident Janukovič říkal, že 60% ukrajinského průmyslu je v ruských rukou. To je věc, kterou jsme nevěděli. Je to tedy na ruskými majiteli. Já mohu pouze říci, že tyto společnosti by také měly prospěch eh, z volného přístupu na evropské trhy v případě, že by došlo k provizornímu uplatňování dohody o volném obchodu. Pokud jde o celní preference, tak to ještě vysvětlí kolegové a to by znamenalo, že bychom se do této situace dostali ještě dříve. Politika vůči Rusku v tom posledním velmi těžkém roce se vyznačovala na jedné straně zastrašováním zemí východního partnerství. Doktorka Volčuk o tom velmi jasně hovořila, identifikovala různé formy tohoto nátlaku. My uděláme vše pro to, abychom své partnery podpořili, ale rád bych zdůraznil, že zde nejde o to, abychom postupně zvyšovali napětí s Ruskem. Zároveň s tím, jak jsme prohlubovali naše partnerství v rámci východního partnerství, tak jsme také tvrdě pracovali na tom, že jsme se snažili dosáhnout velmi podobných cílů, to znamená harmonizace norm a standardů v celé řadě oblastí, což je klíčový požadavek pro úspěšný rozvoj nových průmyslových podniků v Rusku a především také půjčky ze strany Evropské investiční banky ve výši asi 1 miliarda v uplynulém roce pro podporu, nebo tedy na podporu malých a středních podniků. Velmi aktivně jsme podporovali v roce 2012 vstup do VTO a OECD. Pokud jde o Rusko, to bylo v celé řadě Oblasti teď zastaveno a v lednu jsme měli ten summit, který nebyl jako obvykle, protože došlo ke změně přístupu Ruska našim západním a východním sousedům. Zaměřovali jsme se na podporu a prohlubování strategického partnerství mezi EU a Ruskem s těmi klíčovými rozdíly, které zde existují a je zásadní si uvědomit, že je jasné, že Rusko vkládá velké naděje na Ukrajinu, Nicméně zahraniční obchod Ruska s Ukrajinou představuje 5% a s Evropskou unii přes 50%. Je tedy třeba znovu zahájit jednání o nové rámcové dohodě a podívat se také na ekonomické dopady. Už jsme měli několik eh, neformálních konzultací s Ukrajinou ohledně ruského průmyslu. Jsem si jist, že kolegové z obchodu o tom budou hovořit, ale já bych rád velmi jasně řekl, že společná perspektiva je vytvořit oblast volného obchodu mezi EU a celní unii a tedy splnit něco, co bylo tradičně omezeno na vztahy EU-Rusko, to znamená vytvořit společný hospodářský prostor, ale vel- samotným základem musí být respektování svrchovaných rozhodnutí států. Sami se státy musí rozhodnout, jaké vztahy chtějí mít s Ruskem, jaké vztahy chtějí mít s Evropskou unii zda chtějí mít hlubší či druhým partnerem, ale musí to být na té které zemi, nemůže to být diktováno ani arménskému, ani ukrajinskému prezidentovi. Děkuji. Thank you very much, Mr. Balaš, please. Děkuji, teď je na řadě pan Balaš. Děkuji, pane předsedo, už tady zaznělo hodně o eh, hospodářských a obchodních vztazích s Ruskem. které má Evropská unie s těmito státy východního partnerství. Dovolte mi tedy, abych vám dal několik údajů o těchto vztazích, o tom, jak se od sebe eh, jednotlivě liší. Nejprve eh, tedy chci říct, že mluvíme o eh, všech těchto zemích o bývalých sovětských republikách, které měly výlučné ekonomické vztahy se zbytkem Sovětského svazu po jeho rozpuštění e, vytvořili nezávislé státy, ale i přesto e, toho rámce, který dávalo společenství nezávislých států, e, měli velmi intenzivní hospodářské styky, což je naprosto pochopitelné. Evropská unie v tom také podporovala. Společenství nezávislých států se teď přetvořilo v mnohostranou obchodní zónou, už trvá skoro 20 let, ale je to víceméně velmi stagnující vztah. Za těch 20 let se to příliš nevyvnulo, neprve to bylo obchodování pouze se zbožím, čtyři. Prostě, to nezahrnovalo ty modernější eh, ekonomickou výměnu, jako jsou investice, služby. A tady tak to pokrývalo pouze netarifní opatření. Nebo nepokrývalo to netarifní opatření, což je teď největší překážkou obchodu. Eh, my jsme se snažili pomoci těmto partnerským zemím. Tím prvním partnerem byla Ukrajina. S tou jsme začali vyjednávat o komplexní dohodě o volném obchodu v roce 2007. A to jednání probíhalo velmi rychle, bylo jasné od začátku, že by to eh, byl moderní obchodní vztah, který by pokrýval všechny ty oblasti, o kterých jsem hovořil. A znamenalo by to výrazné zlepšení v těch rámcových podmínkách eh, tohoto vztahu. Východní partnerství se potom stalo jakousi formalizací této politiky, která potom zahrnovala i další země, krom, země kromě Ukrajiny. Na základě stejných cílů a zásad, které byly uplatněny vůči Ukrajině v roce 2007, tak se to potom stáhlo i na ty další na těch dalších pět zemí. Se třemi z nich eh, byly potom zahájena jednání, to bylo s Moldavskem, Gruzí a Armenií. Dva měsíce po tomto rozhodnutí v roce 2009 o tom, že bude vytvořeno východní partnerství, došlo k poměrně náhlé změně v červnu 2009 Rusko a dva další státy, Bělorusko a Kazachstán, se rozhodly zavést svou eh, společnou celní unii. což by eh, znamenalo užší ekonomické propojení těchto tří zemí než eh, ten předchozí rámec společenství nezávislých států. Je tady ale jeden zásadní rozdíl mezi přístupem Evropské unie a tím přístupem, který se zvolilo Rusko my jsme od začátku nabízeli vztah založený na volném obchodu. Neomezovali jsme tedy počet těch partnerů. Je možné, aby spolu existovaly různé takové vztahy založené na volném obchodu. A rozhodně tím nezakazujeme nikomu, aby podepisoval další podobné dohody s podobnými nebo stejnými podmínkami. Takže my eh, neusilujeme omezení svrchovanosti zemí. Tím se ale lišíme od celní unie, protože to je od začátku jednostranný vztah. Člen celní unie je právně technicky vázán tím, že nesmí mít eh, žádné další eh, vztahy založené na volném obchodu. Takže ten vývoj Eh, byl velmi zajímavý. Dva roky eh, od okamžiku, kdy jsme začali vyjednávat o volném chodu s Ukrajinou, Rusko vytvořilo vlastní celní unie, která z podstaty znamenalo, že Ukrajina by si nemohla zvolit být členem obou těchto celků. pohledu Evropské unie to bylo politování hodné, protože my jsme vždycky říkali, že by si tyto státy měly eh, prohloubit obchodní vztahy s Ruskem. To by bylo bez jakýchkoliv problémů možné. Mohlo by tedy pokrývat nejenom zboží, ale i služby, investice, eh, veřejné zakázky a všechny další formy spolupráce. Takže tím se zase ukazuje, že to nebylo chybou Evropské unie, ale Ruska, které začalo považovat obchodní vztah za oblast soupeření nebo za geopolitické dominance. Ve vztahu mezi Evropskou unii a Ruskem, ale Rusko až do loňského roku neupozornilo na nějaké své obavy vyplývající z jednání s Ukrajinou a s dalšími zeměmi. My jsme měli velmi hluboké vztahy s Ruskem, každý rok se konaly dva summity, to máme jenom s významnými geopolitickými partnery, celá řada různých obchodních konzultací a obavy Ruska o nějakém negativním dopadu těchto jednání nebyla nikdy formálně vznesena. Radko nikdy neříkal, že by to pro něj byl nějaký větší problém. Jednání tedy pokračovala bez dalších problémů na konci roku 2011 eh, ta jednání byla dokončena, to už byla doba, kdy eh, v úřadu byl prezident Janukovič ani v té chvíli se nevyskytovaly eh, podle našeho vědomí žádné problémy. Ty problémy začaly teprve loni v létě. Ničeho nic jsme si všimli, že Rusko začíná aplikovat různá opatření vůči Ukrajině. Nebyly to ani tak cla, také proto, že Rusko se v mezidobí stalo členem Světové obchodní organizace a nemohlo tedy zvyšovat cla, ale začalo aplikovat takzvaná netarifní opatření, tedy různé hygienické normy, technické normy, eh, hlubší eh, celní kontroly a to z našeho pohledu bylo nezákonné, ani z pohledu Světové obchodní organizace, to bylo nezákonné. A podobně to bylo i s těmi opatřeními, které Rusko aplikovalo vůči Moldavsku a Gruzi. Rusko se to vždycky snažilo ospravedlnit, ale my jsme vždycky měli pochyby o tom, že tato opatření mají své oprávnění ale víme, že eh, vždycky eh, tato opatření velmi úzce kopírovala pohyb eh, v té ekonomické sféře. Například loni Rusko řeklo, že ukrajinská čokoláda obsahuje škodlivé látky a potom ten vývoz byl zastaven. Nebo další. Další produkty byly sledány závadními Najednou eh, ukrajinské produkty nesplňovaly technické požadavky ruské strany a tak to probíhalo až do listopadu, kdy prezident Janukovič se rozhodl upustit od eh, podepsání asociační dohody a překlonil se k Rusku. A potom na začátku prosince všechny tyto problémy zmizely. Ukrajinský export zase najednou byl naprosto v pořádku, co se týče kvality. Všechny hraniční kontroly byly zase zrušeny a ukrajinský export do Ruska pokračoval až do února tohoto roku, kdy zase se ten problém znovu objevil a teď jsme zpátky, kde jsme byli v srpnu. Zase ukrajinská produkce je z ničeho nic velmi škodlivá pro ruské spotřebitele. Myslím, že není potřeba to dále rozvádět o tom, jak Rusko používá ekonomické eh, opatření vůči svým partnerům. A na závěr mi dovolte, abych řekl, co to znamená pro vztah mezi Evropskou unii a Ruskem. Rusko je od roku 2012 členem Světové obchodní organizace. Ta jednání o vstupu probíhala 18 let Znamenalo to, že došlo k liberalizaci v řadě oblastí. Eh, Cela byla snížena, byla zavedena různá eh, nařízení, ale je také evidentní, že Rusko se uchylovalo k různým protekcionistickým opatřením na některé své citlivé sektory, jako je zemědělství, automobily a další eh, oblasti a využívalo přitom všechna ta opatření, o kterých tady eh, byla řeč. Takže Evropská unie byla donucena k bezprecedentnímu kroku, aby eh, musela využít eh, urovnání sporu v rámci VTO. Takže velmi, vlastně nebylo ani eh, velmi eh, rychle po tom vstupu eh, se k tomu Rusko muselo uchýlit. Další dohoda, o které se jednalo, ale nebyla uzavřena, protože se to táhlo příliš dlouho a Rusko nechtělo na sebe přijmout žádné další závazky v ekonomické oblasti. A na závěr jsem se ještě chtěl zmínit o tom cíli Lisabon do Vladivostoku. To je, zní velmi hezky, my bychom byli rádi, kdyby k tomu jednou došlo, ale problémem je, že bez ohledu na ty politické aspekty, které vznikají až teprve teď, tak i té ekonomické oblasti se tady nic zvláštního nezměnilo na ruské straně, aby tady vznikly podmínky pro to, že by tento projekt mohl vzniknout. Rusko nechce dopustit, aby se to účastnil také Kazachstán, což by rozhodně bylo požadavkem podle VTO. Bělorusko eh, rozhodně eh, by muselo velmi dlouho plnit požadavky VTO, takže celní unie není eh, v souladu s VTO. A ta mm, zóna volného obchodu od Lisabonu do Vladivostoku by se vyžadovala další liberalizace otevírání sektoru ruské ekonomiky, než tomu bylo a my jsme vždycky měli velké pochybnosti o tom, jestli by něco takového Rusko mínilo vážně. Kdyby se ta situace změnila, také politické eh, oblasti, tak bychom byli velmi rádi, kdyby se to vydalo tímto směrem. Děkuji vám. Well, thank you very much. Děkuji. Myslím, že to, co jste právě řekl, jen zdůrazňuje potřebu tu skutečně vést eh, závažnou, hlubokou diskusi o účinnosti našich nástrojů v oblasti východního partnerství. Myslím si, že Krym má podobnou hodnotu jako arabské jaro pro nástroje politiky sousedství. Myslím, že se musíme podívat na celou tuto záležitost nejen byrokraticky, ale také politicky a strategicky. Kromě toho hodnocení našich vztahů s Ruskem obecně, já si myslím, že ten problém je také v tom, že Rusko nikdy nebralo vážně nezávislost bývalých sovětských republik a tak trošku mlčky jsme my dali Rusku takové přednostní právo v rámci bývalého Sovětského svazu s výjimkou balkánských nebo tedy, tedy pobaltských republik. Takže všechno to, co teď děláme, vůči Krymu nebo Ukrajině. Není nic proti tomu, že ta revize je stejně nutná. Máme zde celou řadu kolegů, paní Lubčeva se přihlásila. Říkají mi, že jste se přihlásila o slovo, pokud ne. Ano, já mám otázky. Děkuji. Budu hovořit bulharsky. Коментираме отношенията между Русия и Европейски съюз. Аз бих... Hovoříme zde o vztazích mezi Ruskem a Evropskou unii a já mám následující otázku. Zda naši odborníci, kterým ostatně chci velmi poděkovat za jejich prezentace a také za jejich komentáře, které jsou velmi cené, takže k té otázce zda byly vztahy k Rusku adekvátní. Zda od začátku, od vzniku východního partnerství byly adekvátní vztahy k Rusku. Jaký je názor odborníků na to, jak lze interpretovat reakci Ruska? Hovoříme zde o tom, jaké Rusko mělo a má očekávání ve vztahu k tomuto procesu. Nezmeškali jsme třeba něco v našich vztazích k Rusku a také v tom, jak byla stru- bylo strukturováno východní partnerství, je něco, mm, čemu jsme se nevěnovali v této souvislosti. To je něco, co mi v prezentacích trochu chybělo. A co si myslíte o extremistických stranách, které působí na Ukrajině? Některé z nich mají své zástupce v ukrajinské vládě. A činy těchto stran také ovlivňují ekonomické vztahy a hospodářskou politiku země, takže ani tyto procesy bychom neměli pomíjet. Pontenok. Děkuji, pane předsedo. Naše skupina je samozřejmě toho názoru, že ty sankce, které dnes byly oznámeny, jenom zabrání několika skorumpovaným bohatým Rusům a Ukrajincům, aby si nakupovali něco drahého u nás. Did you get that or not? Um, and of course all the uh, big fish. A ty eh, skutečně velcí podnikatelé už sem peníze přesunuli na bezpečná místa. Takže já si myslím, že toto je pouze začátek eh, zhoršování situace po té, co proběhlo to referendum na Krymu. Eh, pod hrozbou e, násilí. Já jsem slyšel, že pouze 41% obyvatel Krymu chtělo být součástí Ruska. Teď vidíme, že v referendu se ukázalo, že to je 97%, což e, trošku koresponduje s tím, co normálně ve volbách dostáváme v Severní Koreji. Více než 123% voličů se podařilo volit e, včera na Krymu. Eh, to všechno následuje po velmi silné propagandistické masáži. Znamená to, že tady znovu eh, vzniká eh, způsob vedení politiky a mentalita z 30. let, spíše než dodržování mezinárodního práva. Ukazuje se, že Rusko a jeho vláda bude izolovaná. Ale moje otázka míří k něčemu jinému. Pokud se podaří odstrašit Rusko, aby se pokusilo anektovat i východní a jižní část Ukrajiny. Putin evidentně zvažuje další kroky. Eh, podle mě to ale povede k tomu, že dojde ke sjednocení Ukrajiny, které tady do té doby nebylo. A že Ukrajina by se mohla vydat na eh, nebo překlonit k západu. Takže možná, že to má i svůj svou výhodu, ten Putinův postoj, eh, s tím, že donutil obyvatele Krymu, aby eh, se vyslovili pro připojení k Rusku, tak možná zbytek Ukrajiny dá přednost právnímu státu a demokracii, než eh, té skorumpované kleptokracii, kterou tam zavedl Janukovič a Putin. A trochu se bojím toho, co přijde teď, takže se chci zeptat našich řečníků, kam budou namířeny, namířeny další Putinovy hrozby. Já si myslím, že eh, Kaukaská republika, u Moldavsku také teď proběhlo velmi svobodné referendum. I tady se snažili eh, o, nebo vyslovili pro připojení. Víme, že Putin nikdy nestáhl vojsko z Podněstří, Eh, nebo to bude Gruzie, nebo Arménie. Ta, té Arménie bylo vyhrožováno, že eh, eh, už ji nebude Rusko vojensky chránit. Takže kde v tom bývalém sovětském prostoru se teď, na co se teď bude zaměřovat Putin? Přestože naše odezva teď nebyla příliš silná, možná, že Spojené státy by mohly být mnohem uh, přísnější vůči Rusku, protože nejsou tak ohroženy tou závislostí na ropě a plynu z Ruska. Když se vyjednávalo o e, bojkotu vůči Iránu, tak e, e, Spojené státy pohrozily velmi tvrdými bankovními sankcemi, což Rohányho přivedlo znovu k vyjednávacímu stolu. Je to tedy to, co se bude dít v budoucnosti, že se zase budeme muset spolehat na mnohem asertivnější Spojené státy než je Evropa. A otázka také je, jestli nemůžeme navázat eh, nebo podpořit to jiné Rusko, například 50 tisíc Rusů pochodovalo na protest proti anexi Krymu Ruskem, takže na to nesmíme zapomínat, že tady je jiné než putinovské Rusko. Paní Kromberg má slovo. A kdybyste dodržela limit tři minut. Yes two observations and, and... Mám dvě poznámky. Bylo řečeno, že ruská zahraniční politika eh, také se snaží zaměnit, zabránit eh, ponižování, nejde jenom o ukázku síly. Teď došlo ke zrušení G8, žádné samity s Evropskou unii to možná ale bude eh, Rusko vnímat citlivě. Takže jak je toto konsistentní s ruskou politikou eh, a snaze zabránit se takovému ponížení? Potom tady byla řeč o tom, že Rusko má místo v Evropě. Já bych to chtěl dovést dále. Kde vidí Rusko své místo v Evropě, když chtějí Evropu rozdělit? Takže e, kde přesně vidí Rusko své místo? Pan Voljanič? Prezident. Děkuji. Já mám otázku, která je možná trochu řečnická, ale která mě zajímá už dlouho, i přesto, že možná na ní není odpovědět, tak si myslím, že se zaslouží debatu. Evropská unie neuzná toto eh, referendum v korejském stylu. Co to ale znamená v praxi eh, ve vztahu k suverenitě Ukrajiny nad celým svým územím? Znamená to, že občané Krymu teď například budou zahrnuti do zrušení vízové povinnosti? Víme, že eh, ruské základny z Krymu nikdy nezmizí ani v dohledné době, to bylo jasné už dávno, jak si myslíte, že bude pokračovat eh, ten eh, přístup Ukrajiny k Evropské unii a jak se to, jaký to bude mít vliv na dodávky ropy a oleje? zákaz cestovat a zmrazení aktiv určitých osob. To teď bude zavedeno, ale pro koho přesně? Pro všechny ty, kteří hlasovali pro eh, připojení Krymu k Rusku. Není to v rozporu s naší zásadou zvrchovanosti Ukrajiny. A jak daleko eh, půjdeme, tedy nejenom tento parlament, ale i členské státy, pokud nedojde k nějakému zlepšení. Skutečně dojde k uzavření produktovodu? Děkuji, pan Severin. Čem? Děkuji, pane předsedo. Já bych se zeptal panelistů, zda se nebojí že teď čelíme nebezpečí nebo hrozbě toho, že se staneme vězni své vlastní rétoriky. Proč to říkám? Mám takový podivný pocit, když poslouchám, jakým způsobem diskutujeme o této záležitosti, že jsem znovu na hodině ideologické výchovy, jako v mládí, v komunistickém Rumunsku. V té době Všechno v sovětském bloku bylo správné, všechno v tom opačném bloku bylo špatné. Já mám pocit, že se tady více staráme o to, kdo má pravdu a kdo ne. A jde nám o to, abychom my měli pravdu, místo abychom se zaměřovali na to, že chceme definovat své cíle a Zda jsme tedy schopni zmobilizovat prostředky k tomu, abychom tyto cíle naplnili. Takže má otázka pro experty. Myslíte si, že v 21. století už politika není o zájmech a není o moci a o poměru moci? Pokud ano, tak když Rusko není ochotno hrát podle pravidel hry, která je přínosná pro všechny, nemohli bychom hrát jinou hru a v tomto smyslu neměli bychom se snažit spočítat své prostředky a své schopnosti k tomu, jak přesvědčit Rusko, donutit Rusko, aby přistoupilo na naše požadavky. V tomto světle se chci zeptat, zda si myslíte, že sankce, které máme v současné době na stole, jsou dostatečně silné na to, aby přebyli to, co očekával Putin, čeho chtěl dosáhnout svými slovy, aby si prostě Putin uvědomil, bože můj, co jsem to udělal, měl bych to teď skračovat. Uh, Neměli bychom v tom případě začít vyjednávat o lepší strategické dohodě, která by nám umožnila žít vedle sebe a každý sledovat své zájmy. A poslední věc, Rusko je tedy následníkem Sovětského svazu, chce si zachovat eh, tu svou pozici mocnosti, svou pozici v bipolárním světě, ale zdá se, že tuto pozici nemá, nicméně usiluje o ní. Samozřejmě, to může ovlivňovat naše zájmy. Co si myslíte, že můžeme udělat? Dvacet čtyři vteřin, omlouvám se. Co si myslíte, že můžeme udělat, eh, abychom vyjednali ten status, eh, o který usiluje Rusko v současném bipolárním světě. Děkuji. Já myslím, že to, co zde znělo znovu, potvrzuje, že jediný možný přístup je politický realismus. Všechno ostatní všechny ostatní věci, to je jen taková hra. Politický realismus musí převážit. Já bych dal nyní slovo našim expertům, našim panelistům. Poprosili bych je, aby si každý vzali slovo na pět minut. Pokud chcete reagovat na některé konkrétní otázky, můžete, ale máte každý k dispozici pět minut. Paní Vojčuk, prosím. Thank you. Děkuji. Děkuji za ty fascinující otázky a komentáře. Možná začnu od toho širšího obrázku, o kterém jsem nehovořila. Já si myslím, že teď jsme svědky pádu Sovětského svazu části dvě. A Totež se týká toho vnímání různých sfér vlivu. Pozorujeme tu různé věci, které byly tak důležité při pádu Sovětského svazu. A teď zde máme tři země, které pravděpodobně podepíší dohodu o přidružení, tak to budou takové odtržené země. Rusko použilo takzvanou nukleární možnost, skutečně zničilo jakékoliv iluze o tom, že se může stát eh, klidnou velmocí postsovětského prostoru. Já jsem před dvěma týdny byla v Arménii a přesto, že arménský prezident přijal své rozhodnutí před pěti měsíci, tak všichni hovořili spíše o spolupráci s Evropskou unii než s Eurasijskou celní unii. A měli také tu cestovní mapu ohledně cesty Ukrajiny do Evropské unie. To tam tedy svědčí jasně o tom, jaká je atraktivita Evropské unie. Myslím si, že potřebujeme mnohem více přemýšlet eh, o těchto záležitostech, uvědomit si, jakým způsobem se Rusko staví k východním partnerům. Nicméně ty dohody o volném obchodu byly vytvořeny v jiném geopolitickém kontextu a myslím, že je musíme doladit, eh, především pokud jde o uplatňování i prozatímní uplatňování těchto dohod o volném obchodu, abychom uznali, jaké jsou priority. Když si uvědomíme, že dohody o volném obchodu se týkají také toho, že dojde k přiblížení nebo ke sladění s oky kominotér na úrovni 18 až 20 tak tam jde také o stanovení priorit, pokud o reformní opatření, abychom zajistili, že ty analýzy přínosů a nevýhod v těchto jednotlivých zemích se materializují dříve, spíše než později. Víme, že ty kroky jsou pro tyto země z dlouhodobého hlediska přínosné, nicméně přinášejí krátkodobé náklady. A pokud jde o minimalizaci těchto nákladů, tak je to možné, když se zaměříme na stanovení priorit pro jednotlivé země, protože moldavští či ukrajinští výrobci nemohou okamžitě začít splňovat všechny normy a je 50% všech nákladů na přizpůsobování se aký komunitér nesou eh, soukromé subjekty. Možná se radši zaměříme na jižní a východní Ukrajinu, kde se vlastně Rusko zastaví, možná ne. A budu hovořit o takovém scénáři v podobě noční můry. Doufám, že se neuskuteční, ale musím říci, a vycházím z toho, co říkali kolegové z ukrajinských a středoevropských studií, mnoho kolegů říkalo, že tento scénář už byl dlouhodobě naplánovaný. Byl improvizován ve velmi krátkém čase, nicméně tento scénář, tento separatistický scénář není nový, ale je to taková nedokončená záležitost. Musíme sledovat to, co se bude odehrávat na jižní Ukrajině a východní Ukrajině. A to, co se stane s těmi zeměmi, které si chtějí odtrhovat, to je velmi důležité, protože buď tam dojde k federalizaci, anebo anexi Podněstří a toho východního a jižního pásu. To jsou důležité věci. Může se odehrát celá řada scénářů, ale pokud jde o ty plynovody, ropovody, tam se může stát eh, více věcí. Nejde jen o to, že by mohly tyto plynovody uzavřít, ale mohly by je také nechat eh, vybuchnout. Co se stane, když se to stane a Rusko půjde přes Ukrajinu? Velmi důležitý bod, eh, kontakt s tím jiným Ruskem. Mě opravdu velmi líto, že BBC přestala vysílat v ruštině, protože si myslím, že to je prostor, kde se dá hodně ještě změnit. Děkuji. Uh, doktor Kejser, please. Kejser? Děkuji. Možná bych mohl začít tou poslední otázkou tedy. Jak se vyhnout tomu, aby eh, se obě strany snažily zvítězit na úkor té druhé? Měli bychom si uvědomit, že tady jde o budování důvěry, nejde tady o to, jak komu přisoudit eh, vinu. Víme, že vnímání tady může být zásadní ta logika soupeření, jak to vnímá ruská vláda, eh, byla podporována eh, eh, ostatními. Nejde o, kdo to, o to, kdo má vinu, a snažit se najít nějaké řešení a vyjednat politické řešení. Ano, je to rozhodně nepravděpodobné, velmi obtížné v tom současném kontextu. Takže budování důvěry bude zásadní. Otázkou je, jak eh, velkého souseda chceme. Chceme, aby Rusko neustále zápasilo s tou svojí minulostí velké říše, kdy se bude snažit ještě pořád posilovat to své postavení. A teď zavádíme sankce, které Rusko mají oslabit. Na druhou stranu je také nevyhnutelné ty sankce zavést, protože Rusko překročilo eh, eh, linii, kterou nechceme akceptovat v současném kontextu ne, tak téměř eh, milion lidí demonstroval na Euromajdanu proti skorupovanému režimu a proto eh, na to musíme nějakým způsobem reagovat. Dále je důležité, aby Rusko to nevnímalo pouze jako pokus eh, ho dále oslabit, protože ta polarizace se bude stupňovat a zamezí to spolupráci. Takže teď nevím, jestli realismus je tou nejrozšířenější školou mezinárodních vztahů. V každém případě musíme se zaměřit na budování důvěry. Nevím, jestli to bude fungovat eh, vůči Putinovi, o tím se nejsem bez jistý, ale měli bychom se zamyslet na tou dlouhodobější perspektivu eh, ve vztahu k Rusku. A jsem také přesvědčen v kontextu těch dalších otázek, že eh, se to Putinovi možná nevyplatí. Rusko je mnohem slabším státem, než se někdo může myslet a rozhodně ekonomicky je to velmi zranitelný stát. Například rubl eh, poklesl ve své hodnotě o čtvrtinu, což Rusku velmi ublíží. Možná, že dojde ke změně také v důsledku nátlaku té ekonomické elity, která eh, tím utrpí. Protože to eh, rozhodně ubližuje Rusku mnohem více než Evropské unii. Co se týče Ukrajiny, Tady samozřejmě víme, že Rusko uplatňuje propagandu o tom, že tam jsou fašisté, samozřejmě nutí svoboda je extremistickou stranou. Je tam také jedna radikální nacionalistická strana, která je zastoupena ve vládě. A to bychom také měli zvážit. Možná, že bylo dobře, aby po prezidentských volbách eh, se konaly volby do vrchovné rady, do parlamentu. A bylo by dobře, aby vláda, která potom vznikne, byla legitimní, aby vzešla z těch voleb. Teď máme tu zvláštní situaci, kde máme parlament, který je úplně stejný jako ten parlament, kde většina podporovala Janukovičeva a teď eh, ten parlament eh, rozhoduje úplně jinak, což je velmi nestabilní a rozhodně to není dobré pro budoucnost Ukrajiny. Takže nejlepší scénářem by bylo, kdyby prezident po svém zvolení rozpustil parlament a eh, vypsal nové volby. To by podle mě mohlo přispět k vytvoření větší legitimity ukrajinské vlády. Děkuji. Pan Vigant. Přiši úctě, pane předsedo, ta realistická škola v mezinárodních stazích, pokud to má být ta jediná škola, která se máme držet, tak nevím, jestli by vůbec došlo u nás doma ke sjednocení, nebo jestli bychom byli schopni přijmout nové členy do Evropské unie. Musíme se opírat také o hodnoty a musíme si uvědomit, že prosazujeme hodnoty, jako je demokracie a právní stát a to s tím, čím souvisí, to chci zdůraznit. Asociační dohody nejsou pouze dohody o volném obchodu, asociační dohody mají e, velmi e, pevné zakotvení v těch hodnotách, e, což jsou věci, které nás spojují. A možná, že to je nejsilnější důkaz toho. Víme, že 100 tisíce Ukrajinců demonstrovali na ulicích nejenom proto, že tak milují Evropskou unii, ale protože už nechtějí být v té současné společnosti, kde panuje korupce, kde se ohýbají zákony ve prospěch eh, těch mocných. Chtějí mít více příležitostí, chtějí mít stát, který je tam eh, pro ně. To je podstata celé věci. Pokud máme být realisty, tak bychom eh, měli být uvažovat realisticky. Měli bychom si vědomit, že tady panuje globální konkurence a neměli bychom eh, podporovat úzce vymezené regionální eh, celky. To je, je stejně důležité pro Rusko jako pro Evropskou unii a proto bychom měli více kooperovat, než je tomu teď tak. Evropská unie je globálně propojená, všichni ví ovšem. Nemůžeme říct, že Rusové jsou obětí televizní propagandy, máme globální informační společnost všude. A teď několik eh, odpovědí na ty otázky, které tady zazněly od členů výboru. Nejprve paní Lubčeva, vy jste hovořila o tom vlivu extremistických stran. Já bych chtěl zdůraznit, že ta vláda byla zvolena ústavní Eh, většinou 371 hlasů ve vrchovné radě, což zahrnuje eh, i regionální, eh, tedy i stranu regionu, což byla Janukovičová strana. Ale ta se rozhodla, že do vlády nestoupí, protože si myslela, že je to lépe zvýhodní před volbami, takže bychom neměli říkat, že ta vláda je nelegitimní. Budou prezidentské volby a během krátké doby také parlamentní volby. Pan Tenok se ptal, jestli ty sankce jsou správně vybrané. Já mohl opakovat to, co jsem už říkal. Rozhodli o tom ministři zahraničí a prezidenti a premiéři Evropské unie. Ty sankce jsou odstupňované. Nemělo by to vést k situaci eh, negativní spirály s Ruskem. Chceme vyslat jasný signál už byla popsána třetí fáze těch sankcí, kteří hovořili o dalších dalekosáhlých následcích pro eh, také ekonomické vztahy mezi Evropskou unii a Ruskem. Eh, eh, bude to mít ta, ta ruská anexe sjednocující dopad na Ukrajince? Je to možné? Pokud eh, tedy Krym odejde, tak to může posílit ty prozápadní síly na Ukrajině. Také jste říkal, že Spojené státy jsou asertivnější, je to pro ně jednodušší, také protože e, američané nemají tak e, významné eh, hospodářské vztahy ani s Ruskem, ani s Ukrajinou. Takže my máme trochu jiný přístup, ale ten politický signál je stejný, protože i my hovoříme o porušení územní celistvosti Ukrajiny. Paní Kromberg říkala, že bychom měli více anticipovat eh, a zohlednit to, jak Rusko vnímá naši politiku. Toto je důležitá věc. Také pan Kazier o tom mluvil, přestože my jsme přesvědčeni o tom, že naše politika je správná, tak musíme spolupracovat s našimi ruskými partnery, protože oni možná vnímají naši politiku jako navířenou proti Rusku. Jenom z politického pohledu, a také z ekonomického pohledu si myslím, že bychom všichni měli prospěch z takové politiky, ale my věříme silně v sílu soukromého sektoru, v to, že to bude atraktivní eh, pro soukromý sektor, zatímco na druhé straně dávají přednost státu, státnímu vlivu v ekonomice. Tam si myslí, že to skutečně hra s nulovým součtem. A my si myslíme, že eh, role soukromého sektoru je tam omezená. Pan Buljanič se ptá na jednu eh, jasnou věc, jestli eh, obyvatele Krymu měli nárok na bezvízovou politiku. Podobně za několik týdnů, až to stoupí platnost pro Moldavany a jakýkoliv občan s moldavským pasem bude mít bezvízovou, bezvízový styk. A stejně tak se to bude týkat i všech ukrajinských občanů, ať už jí kdekoliv, pokud budou mít ukrajinský pas. A to nezávisí na tom, jakým jazykem eh, takový člověk bude hovořit. Tolik tedy moje odpovědi na vaše otázky. Děkuji. S veškerou úctou politický realismus je o moci. Takže Moc může být využita k tomu, jak ovlivnit nebo jak někoho přitáhnout. Otázka je, jak ale využít eh, té přitažlivosti Evropské unie, když eh, na druhé straně máte tu hrozbu, ty tanky. Takže to jsou ty rozdíly mezi dvěma formami moci. Pokud jde o vstup do EU, tak tam musím říci, že geopolitické aspekty hrály velmi důležitou roli. Nejen ta přitažlivost EU, ale i geopolitické aspekty. Takže taková je situace. Ale pan Balaš. Zaznělo zde hodně otázek, na které už kolegové odpověděli, takže já možná zmíním jen to, co jste zmínil vy, pane předsedo, že toto je soft power versus hard power a víme, že Evropská unie věží v soft power která má přinést politický realismus a která má také zajistit, že Evropská unie bude atraktivní ze sociálního a ekonomického pohledu, má být eh, něčím, eh, k čemu se země chtějí připojit. Evropská unie nepotřebuje takové politiky, které sledovalo Rusko v minulých eh, letech a měsících, aby přitáhlo členy do celní unie. Evropská unie spíše naopak se musí snažit, aby neživila nějaké plané naděje na vstup do Evropské unie. Myslíme si, že je velmi důležité, že Evropská unie může vystupovat jako ekonomický model a může z tohoto hlediska nabídnout eh, atraktivní budoucnost eh, pro ty země, které šly a touto cestou a řídili se tímto modelem, že jim umožní být konkurenceschopní i vůči rozvíjícím se ekonomikám. A když se podíváte na ruskou ekonomiku, tak můžete uh, čím dál méně tvrdit, že je to rozvíjící se dynamická ekonomika. To je špatné pro Rusko, ale je to také věc, kterou zaznamenali partneři na východ od nás. A to je také věc, která je vedla k tomu, že se chtěli přiblížit k Evropské unii a mít se s námi hlubší vztahy. Paní Lubčeva hovořila o tom, zda Evropská unie udělala nějaké chyby, když budovala své vztahy v rámci východního partnerství s ohledem na Rusko. My jsme vždycky nabízeli Rusku možnost vést s námi dialog. Zatím Rusko žádný takovýto zájem neprojevilo. Rusko by bylo velmi zainteresováno na třístranném dialogu kde by třeba hovořila Evropská unie, Ukrajina a Rusko. My se ale nemyslíme, že to je ten správný způsob, jak diskutovat mezi svrchovanými zeměmi. Ukrajina to je země, která rozhodně nepotřebuje přístup velkého bratra. Myslíme si, že musíme jednat bilaterálně s Ukrajinou. Jsme samozřejmě ochotní jednat i s Ruskem, pokud bude mít Rusko pocit, že jejich zájmy jsou ovlivněny, nebo ovlivním si že bychom měli Rusku přiznat nějaká specifická práva vůči zemím, které jsou eh, v jeho nejbližším sousedství. Jak eh, Evropská unie za současných obtížných podmínek eh, pomáhá prakticky svým východním partnerům. Pokud je Ukrajinu, tak už jsme říkali, že jednostranně začneme uplatňovat eh, dohodu o volném obchodu. V příštích týdnech eh, ještě předtím, než celá dohoda jako taková vstoupí v platnost, eh, prostě tím jen předsuneme otevření evropského trhu a to už bylo navrženo a rozhodnuto komisí, schváleno parlamentem a radou. Máme také regulatorní harmonizaci, harmonizaci předpisů a já nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že je to nerealistické břemeno a příliš těžké břemeno pro tyto země. Jde o to, že když jejich produkty nebudou splňovat eh, sanitární a technické požadavky EU, tak nebudou moci přijít na náš trh. My máme tyto země, které se podílejí na velmi štědrých eh, programech spolupráce. My jim pomáháme, aby byly schopny splnit eh, tyto požadavky, využít tarifních preferencí, které jim Evropská unie poskytuje a chceme jim tím, tím usnadnit eh, přístup. Další takováto jednostranná opatření jsme uplatnili i na Moldavsko. Tam máme autonomní obchodní preference a potom pokud jde o Gruzii, tak ta se také těšila těmto jednostranným preferencím v režimu, v režimu GSP+, plus jsou tam specifické tarifní preference pro země jako Moldavsko a tak dále, aby se jednostranně otevřely evropské trhy. Děkuji. Děkuji. To jasně svědčí o tom, jakou flexibilitu zde musíme realizovat, pokud chceme přizpůsobit své nástroje situacím, ke kterým v poslední době došlo. Ale závěrem chci říci, že vítám tuto příležitost změnit si názory. Na závěr bych dal slovo kolegům z výboru INTA, panu Valencovi, aby řekl pár slov závěrem. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dnes jsme dosáhli určitých závěrů, ale jedna věc je jistá. Musíme si uvědomit, že ty naše návrhy a doporučení nepřicházejí pozdě, protože to, co se stalo na Ukrajině a na Krymu, ukazuje, že bychom měli některé věci předvídat, vidět předem, a ne až ve chvíli, kdy se to odehraje na ruské straně. Musíme zajistit, aby se to, co se stalo, už znovu neopakovalo. Děkuji za to, že jste přišli a děkuji, nám, děkuji za to, že jsme dostali tuto příležitost. Děkuji. Colleagues, colleagues. Poprosil bych vás, pokud tady nechcete zůstat. Tak, abyste co nejtišeji opustili tento sál, abychom mohli pokračovat v našem programu, protože máme ještě mnoho bodů na našem programu. That being said, thank you very much. That being said, I would. Uh, A teď se dostáváme k doporučení radě týkající se jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi Evropskou unii a Japonskem. A já bych chtěl vyzvat pana Petrleho, aby se ujal slova. Pane Petrle, můžete gospod Já eh, jsem Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že jsme nyní mohli přistoupit k projednávání tohoto bodu. Se rád zachválil poročovalcem u za... A proto bych rád chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům. Děkuji jim za jejich ochotu a za to, že byli ochotní přistoupit na kompromisy, že doplnili návrh a já se všemi doplněními souhlasím s těmi, které jsou v jedné linii s naší zprávou, takže já podporuji ty návrhy, které upřesňují a posilují podstatu té zprávy jako takové. A naopak odmítám takové pozměňovací návrhy, které by situaci komplikovaly a které by eh, byly v této zprávě zbytečné nebo by ji komplikovaly. Ono nejde o to zabývat se minulostí, ale jde o to podpořit proces. A výsledkem tohoto procesu by měla být dlouhodobá dohoda o strategickém partnerství, jde o stabilitu a spolupráci a mě těší, že tato zpráva posiluje snahy právě o takovouto dohodu. A také jsem rád, že se v tomto smyslu také nedávno eh, vyjádřil japonský premiér, který zmínil tu původní dohodu Proto si myslím, že se nemusíme specificky odvolávat některé body ani v regionálním kontextu. Takže ten ústní pozměňovací návrh, který byl podán, týká se historického revizionismu, je zbytečný. My jsme se dohodli na dvou kompromisních návrzích. Ten první se týká takového geografického upřesnění, politického upřesnění. Myslím si, že není třeba je znovu vysvětlovat, protože toto vysvětlení už jsem podal v minulosti. A doporučujeme, aby se našla ta nejvhodnější formulace, která bude přijatelným způsobem pro obě strany vyjadřovat, tedy oč jde, jak nás to zavazuje. A to je vlastně vše, co jsem k tomu chtěl říci, protože jste zmínili, že nemáme příliš mnoho času, takže já skončím. Děkuji za spolupráci. A jem. Děkuji. Já jsem teď v nepříjemném postavení, že jsem stínovým zpravodajem k této zprávě někdo jiný zná naši skupinu, tady není. Tak doufám, že mi to nebudete mít za zle, že teď eh, řeknu, že s vámi souhlasím. Součást toho problému je to, že se všechny strany snaží znovu interpretovat eh, minulost. A že bychom se měli zaměřit na budoucnost. To je z mé strany všechno. Chtěl bych eh, dát slovo panu Butikoferovi. Děkuji vám. Děkuji zpravodaji, panu Peterlemu. Eh, myslím, že se snažil eh, zohlednit naše připomínky. Nevím, jestli to vždycky úplně podařilo. Já upozorním na několik věcí, na, kterým, na kterých nám záleží. Týká se to bodu číslo jedna, to jsou ženy donucené k prostituci. Já mám pocit, že ostatní skupiny se k tomu staví jinak pan Petrle a vy, pane předsedo, jste říkali, že ta situace se teď změnila kvůli prohlášení japonského premiéra. Já se s tím seznámím. Nevím, jestli mohu mít eh, na to stejný postoj jako vy. Podle mě to tak citlivá věc, že by stálo za to, aby Evropský parlament se nevybí, nevyhýbal zmínce o tom. Druhý bod, to je pozměnací návrh číslo 5. Doufám, že tady je pořád podpora pro to, aby se rozšířil rozsah působnosti spolupráce i nad to mírové využití jaderné energie. Myslím, že by to mohlo být považováno za trochu jednostrané, proto bychom to chtěli změnit. A dále pozměňovací číslo 30, to je věc, která by nás měla zajímat velmi, jde o reakci na klimatické změny. A já bych zase chtěl vyzvat kolegy, aby to podpořili. A dále bych chtěl jenom rychle říci, že ústní pozměňovací návrh číslo jedna, dva, devatenáct a deset. těmi jsme se snažili změnit eh, formulace, které jsme původně navrhovali, aby to, eh, se k tomu mohli připojit i ostatní kolegové. Thank you very much. Mr. Peterle. Vám pan Peterle má slovo. Hvala, gospod predsednik. E, Torej, nisem posebej omenjal amandmajev, glede katerih smo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já jsem měla mysli pozměňovací návrhy, o kterých jsme se dohodli v souvislosti s konkrétními věcmi, například otázka Fukushimy nebo jaderné energetiky. kde jsme také hovořili o mírovém použití jaderné energie. A já doufám, že se nám podaří najít kompromis i u dalších pozměňovacích návrhů, kde se naše názory zatím ještě různí. Děkuji. Pan Salafranka, bude chtít doplnit? Ano, velmi stručně, pane předsedo. Chci podpořit eh, práci našeho zpravodaje, pana Petrleho. Za EPP se na to díváme tak, eh, že tato zpráva musí být orientována do budoucna Japonsko je pozitivním a konstruktivním partnerem Evropské unie a proto skutečně musíme usilovat o to, jak podpořit rozvoj tohoto vztahu ve chvíli, kdy se Evropská unie prostřednictvím různých politických a obchodních jednání otevírá v rámci severního a východního, a tedy jižního partnerství. Máme uzavřené jednání s Kanadou, vedeme jednání s Austrálií a s Novým Zélandem, také se zeměmi Mercosuru, proto je důležité co nejlépe za co nejlepších podmínek pro Evropskou unii a pro Japonsko uzavřít tuto dohodu s Japonskem. Pro Evropskou unii, pane předsedo, to, že zdůrazňujeme prvek, který je důležitý pro nás, to je ta demokratická klauzule, která odráží angažma Evropského parlamentu, pokud jde o ochranu lidských práv a základních svobod. To je tedy samozřejmě důležitá věc, ale stejně jako říkal pan zpravodaj, trvám na tom, že je důležité najít nějaký způsob, jak překonat tuto překážku. Ale já si myslím, že když je vůle, tak existuje i cesta, že dokážeme tuto překážku překonat a já chci znovu zopakovat, že má politická frakce podporuje pana Petrleho, odvedl opravdu skvělou práci a já doufám, že tato zpráva získá širokou většinu v rámci tohoto výboru. Děkuji. Děkuji. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je doporučení pro radu ohledně 69. zasedání valného zhromáždění Organizace spojených národů. A já dám slovo paní Nejce, která zastupuje pana Lambsdorfa, který zde dnes nemůže být, aby se vzala slovo. Paní Nejc, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Autor doporučení můj kolega Lambsdorff připravil samozřejmě usnesení a vedl jednání a konzultace s dalšími kolegy, se stínovými zpravodají jiných frakcí, aby se dohodl na několika kompromisních pozměňovacích návrzích. Tyto návrhy byly tedy rozeslány a já si vyslechnu reakce kolegů na tyto návrhy. A také vás ještě musím upozornit na to, že zde máme dva nebo tři ústní pozměňovací návrhy, které chce předložit právě pan Lambsdorff. Jeden se týká pozměňovacího návrhu 15 našeho kolegy Šolce. Tam by se slovo females nahradilo slovem women což je elegantnější. Pak další ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 22. Návrh je sloučit obsah pozměňovacího návrhu s původním bodem A a znělo by to následovně. Bod A. Aktivně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 to je vysvětlení těch původních eh, slov v bodě A a je zde také návrh hlasovat o pozměňovacím návrhu 51 našeho kolegy Stýra, že by to bylo jako doplnění k tomu původnímu bodu Q a pak je zde návrh změn pozměňovacího návrhu 64 kolegyně Munis. Takže pokud eh, kolegové mají nějaké reakce, tak eh, si je samozřejmě poslechneme a pokud ne, tak ty texty budou odhlasovány tak, jak je zde navrženo. Kompromisy a ústní pozměňovací návrhy a samozřejmě ty ostatní pozměňovací návrhy, které jsou zachovány. Děkuji. Děkuji, pan Salafranka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Nejce za prezentaci jménem zpravodaje pana Lambsdorfa. I já bych zde rád zastoupil stínového zpravodaje naší frakce pana Predu, který chce poděkovat za spolupráci panu Lambsdorfovi při předkládání tohoto návrhu doporučení a chce také poděkovat za to, že byl ochoten k vyjednávání kompromisu. Pan Preda se domnívá, že bylo dosaženo poměrně širokého koncensu, pokud jde o vztahy mezi politickými frakcemi a jednání mezi politickými frakcemi ohledně priorit pro 69. zasedání valného zhromáždění OSN. Myslí si, že identifikace priorit bude formulována v jasném doporučení, které nám umožní zdůraznit, jaké body nás skutečně zajímají. Požádal mě, abych vám předal některé specifické připomínky. Podle jeho názoru je důležité zajistit efektivní monitoring a plnění doporučení, která se týkají právního státu. Pokud jde o kapitolu, kapitolu mír a bezpečnost, tak je podle něj důležité zdůraznit roli regionálních organizací jak o tom svědčí nedávné krize v Mali a ve Středoafrické republice. A také je třeba zdůraznit aspekty související s prevencí v rámci zodpovědnosti chránit. Pokud jde o vztahy EU-OSN, tak stínový zpravodaj naší frakce říká, že je důležité středně a dlouhodobě v rámci obnovené Rady bezpečnosti pracovat na tom, aby Evropská unie nejen tedy hovořila jedním hlasem, ale zároveň pracovat na tom, aby Evropská unie získala místo v tom rozšířeném, v té rozšířené radě bezpečnosti OSN a proto tedy prosí o podporu pozměňovacího návrhu 57, který předložil náš kolega Mian Mon. Pokud jde o agendu pro rozvoj po roce 2015, kterou zmínila paní Nejc, tak pan Preda předložil několik pozměňovacích návrhů, které mají zdůraznit to, že Evropská unie musí pracovat v jednotném a širokém rámci pro to, aby byly splněny cíle rozvoje po roce 2015, musí tam být jasná kritéria pro uplatňování a musí být řešeny ty nejproblematičnější aspekty rozvoje a udržitelnosti. Pak je zde konkrétní bod, který se týká financování této agendy pro rozvoj po roce 2015 a podle pana Predy to stanovisko, které je vyjádřeno v odstavci P usnesení může vyvolat dojem, že Evropská unie se nechce zavázat, zapojit finančně a přitom závěry rady z prosince roku 2013 jasně svědčí o tom, že Evropská unie je připravena zapojit se do rozvojové agendy a není tam stanoveno mnoho podmínek, takže pan Preda by tedy chtěl požádat pana Lambsdorfa, pana zpravodaje, aby podpořil jeho pozměňovací návrh 49, kde se jasně říká, že Evropská rada chce a je ochotna finančně podpořit agendu rozvoje po roce 2015. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já teď zase zastoupím svou kolegyně Marie Muniz, která stínovou zpravodajkou k této zprávě. Pokusím se zhrnout eh, její stanovisko. Byla tady řada pozměňovacích návrhů, které předložila naše skupina. A naše skupina také podporuje všechny pozměňovací návrhy týkající se práv žen 42-43 za paní Šake. Dále to je číslo 44. My si myslíme, že práva žen jsou klíčovou aktivitou všech eh, gremí OSN také podporujeme dohodu o mezinárodní definice klimatických uprchlíků. Co se týče Syrie, naše skupina podporuje zřízení nezávislé mezinárodní komise, která by vyšetřovala všechny porušení lidských práv, kterým došlo od začátku konfliktu, aby byly z odpovědné strany pohnány před spravedlnost. A teď bych poprosil paní Nejc, aby to shrnula. Já děkuji kolegům. Byly tady jasné žádosti od stílých zpravodajů, hlavně od pana Predy, týkající se 49. Musím se spojit s autorem eh, tohoto návrhu, abych věděl, co si o to myslí. Nemohu jenom tak to přijmout nebo odmítnout. Každopádně vám za vaše příspěvky děkuji a doufám, že eh, zítra to hlasování proběhne bez problémů. I my v to doufáme, říká pan předseda. Teď přecházíme k dalšímu bodu. Toto je doporučení Radě komisi a ESVČ o strategii EU vůči Iránu, ale protože moje kolegyně Maria Monis tady není, tak to musíme odložit. a hlasovat tady budeme muset bez debaty, protože ona tady není jako zpravda. Ale paní Šak, vy jste stínou zpravodajkou, takže se k tomu můžete vyjádřit. Jenom, eh, co se týče postupu, eh, šlo by to udělat, eh, dát najevo dříve, jestli se zpravodajové dostaví nebo ne, protože já jsem tady hlavně proto, abych mohla diskutovat o těchto sankcích vůči Iránu. Je to velmi důležité a já chápu, že eh, lidé mají různé programy, ale myslím si, že by měli podniknout aspoň minimum eh, pro to, aby nám dali najevo, jestli budou přítomně projednávání svých bodů. Máte pravdu, ale takové situace musíme se přizpůsobit realitě. Pan Salafranka má slovo. Eh. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že paní Šake má úplnou pravdu v tom, co zde uvedla. A chci také říci, pane předsedo, že si nemyslím, že je to vhodný postup, abychom se na zítřek připravili na hlasování bez předcházející debaty a já na to nemohu přistoupit. Můj stínový zpravodaj mě požádal, abych zde reprezentoval jeho stanovisko. Počítám, že to je to tež u dalších kolegů, dalších poslanců a nemyslím si, že by bylo vhodné přistoupit k hlasování bez jakékoliv rozpravy, takže já vás vyzývám, pane předsedo, abyste zajistil tuto rozpravu. Je mě opravdu líto, že zde paní zpravodajka není. To je mě opravdu líto a ještě více je mě líto, že nepověřila žádného jiného poslance, aby zde vystoupil jejím jménem. A pokud vy, pane předsedo, rozhodnete, že nebude rozprava, tak zítra se o tom hlasovat prostě nemůže, protože by se tím porušila pravidla. Prostě není přijatelné, aby se něco takového odehrálo. Paní Šáke se přizpůsobila, aby mohla být tady. My všichni jsme se připravili. Uh, když tady nemůže být stínový zpravodaj, tak eh, jmenoval nějakého svého zástupce, aby podle pořadu jednání mohl být debatován bod, eh, za který je zodpovědný, takže si myslím, že bychom teď měli tedy diskutovat a pokud diskutovat nebudeme, tak zítra o tom prostě nemůžeme hlasovat, protože není možné hlasovat o zprávě, když neproběhla rozprava, která byla náležitě naplánována. Děkuji. Pokud já vím, proběhla schůzka stínových zpravodajů na toto téma a vím, že už se v podstatě dohodli. Takže politicky řečeno, my jsme pokryli část tohoto postupu, ale samozřejmě můžeme mít rozpravu bez zpravodajky. Vy můžete říct svůj názor, paní Šáke může říct svůj názor, pokud na tom trváte. a my potom předáme zpravodaji vaše názory a to je jediný způsob, jak eh, se z toho nějakým způsobem dostat, protože jinak to nezvládneme v tomto funkčním období. A nejde o to, že je to naše frakce, která připravuje tuto zprávu. Jde o samo téma, které je důležité. Irán. A víte, že jsme v delikátní situaci, pokud jde o jednání, takže pokud přistoupí na t- přistoupíte na tento kompromis, tak eh, toto je tedy můj návrh. Pan Salafranka? Pane předsedo, přesně to jsem říkal. Ale musíme vyjít z toho, že pracujeme v demokratickém orgánu, a to je tento výbor, a mně samozřejmě přijde skvěle, že stínoví zpravodaje měli svou schůzku a dohodli se, ale to rozhodně nevylučuje nebo nezbavuje vás povinnosti vést rozpravu, kde se může vyjádřit kdokoliv, protože Kdybychom postupovali tak, jak jste právě řekl, tak bychom mohli rovnou zrušit zasedání tohoto výboru a všechno by se řešilo mezi stínovými zpravodaji a hlavním zpravodajem. Takže pokud chcete, abyste hlas, abychom hlasovali o této zprávě, tak eh, opakuji, musíme vést rozpravu dnes odpoledne, aby se poslanci mohli vyjádřit. A to si myslím, že byl v podstatě smysl toho vašeho návrhu. Je to tak? Předseda, ano, je to přesně tak, takže myslím, že můžeme zahájit diskusi. Yeah, more or less a point of order. Okay. Shadows. Shadows, yes, okay. Mrs. Kronberg. Paní Kronberg, vy jste stínou zpravodajkou, máte slovo. Děkuji. A já jsem ráda, že o tom můžeme debatovat. Naše skupina vítá, tu, tu zprávu je velmi aktuální, ta jednání probíhají. Paní Ashton také teď byla návštěvě Iránu. Jde o to, aby se to ještě neskomplikovalo. Měli bychom panu Rohanemu dát prostor pro to, aby mohl dosáhnout té závěrečné dohody. A také bychom neměli požadovat úplné zastavení obohacování uranu, ale nechat to na výsledek těch dohod. Za naši skupinu bych chtěl zdůraznit následující věc je potřeba zintenzivnit náš vztah s Iránem. Tady se hovoří o strategii, ale já si myslím, že je potřeba uvažovat také o té době po uzavření dohody. Evropská unie by měla být přítomná v Iránu hodně obchodních delegací tam již jezdí, potřebujeme také kulturní výměnu, abychom si lépe eh, rozuměli. A abychom měli představu o postojích eh, běžných občanů. Takže by bylo dobře, abychom otevřeli zastoupení v Iránu a to co nejdříve. Já jsem požádala Lady Ashton, aby eh, poskytla peníze a zařídila eh, otevření tohoto zastoupení. Ta zpráva je sice dobrá, ale nijak podrobně nepopisuje eh, situaci v oblasti lidských práv. Ale dialog o lidských právech by měl být zahájen. Hm, Zabády už která dostala Nobelovu cenu míru, už nastínila, za jakých podmínek by bylo možné, aby tento dialog probíhal. Takže my podporujeme dialog o lidských právech s Iránem a další různé platformy pro výměnu a otevření zastoupení je podle nás naprosto zásadní. Já teď eh, se chci to pana Salafranky, jestli se chce ještě vyjádřit. Chci si, pane předsedo, že stínový zpravodaj naší frakce zde nemůže být, protože v souvislosti s volbami má důležitý úkol. Chci jen zdůraznit, že pozměňovací návrhy EPP jsou v souladu s tím, že chceme vyjádřit určitou otevřenost, ale velmi lpíme nad dodržování lidských práv a základních svobod a stínový zpravodaj mé frakce by rád vyjádřil podporu celé řadě pozměňovacích návrhů poslanců mé frakce a frakce EKR a SD. Nemá příliš eh, smysl vyjadřovat se k z pravodajky, když tady není, ani zde není žádný její zástupce, takže nemá smysl, abych za této situace zacházel do detailu. Děkuji, pane předsedo. Well, thank you very much. Uh... Děkuji, paní Šak. Děkuji, já bych chtěla důraznit, že jsem Eh, nespokojená s tím, jak to probíhá, ale zítra musíme hlasovat o této zprávě, protože eh, musíme ještě přijmout tuto zprávu během tohoto volebního období. Můj pozněcí návrh se týká doporučení Rady o strategii vůči Iránu. Byli jsme také inspirováni náštěvou, kterou jsme v Iránu provedli eh, v prosinci loňského roku jako delegace tohoto parlamentu. To je to, co by se mohlo stát, pokud se splní určité podmínky, kromě těch jednání o jaderném programu. To pro nás eh, netvoří důležitou součástí. Samozřejmě, že lidská práva jsou pro nás důležitá a moje pozměňovací návrhy se týkají práv žen, svobody vyjadřování, ať už v médiích, eh, na internetu nebo jinde. Také jde o roli soudů. Velmi často obvinění nemají přístup eh, k právníkovi, právnímu zástupci a kolikrát eh, jednání před soudem končí velmi rychle. Končí to také trestem smrti bez toho, aby bylo možné se k tomu nějak vyjádřit. Dále jde o situaci v Afghánistánu a to, co se stane po tomto roce, tok drog z Afghánistánu přes Irán eh, dále do Evropské unie. Jednou z otázek, o které bychom měli diskutovat. Tady je příležitost zkoumat eh, eh, způsoby spolupráce, ale samozřejmě s tou podmínkou, že by podezřelé osoby, které jsou zatčeny a které by mohly čelit eh, trestu smrti, byly odsouzeny za, s evropskými penězmi. Měly by vznik, byly podepsáno memorandum o porozumění, že pokud budeme spolupracovat s iránskými úřady, že něčemu takového nebude docházet. Máme také společnou zodpovědnost za to, co se stane, až západní vojáci odejdou z Afghánistánu. Iránu jsou miliony, nevím, milion afgánských uprchlíků, kteří jsou ve velmi nejistém postavení. Další otázky zahrnují například stávající výměny eh, mezi univerzitami, ale také mezi kulturními organizacemi. Dále jsou to otázky společného zájmu, které by se nejlépe řešily prostřednictvím diplomatického zastoupení Evropské unie na, v Teheránu. Diplomaté si myslí, že společné úsilí by mohlo eh, být úspěšnější, takže to je celá řada otázek, které eh, jsem tady chtěla nadnést. Myslím si, že máme příležitost, že by mohlo dojít k otevření jako například to bylo v těch jednáních o jedném programu. Měli bychom to tedy dále zkoumat bez toho, abychom byli naivní. Jedno z témat, o kterém jsme diskutovali a které je velmi obtížné pro Evropskou unii, se týkalo konfliktu v Syrii. Ten musí skončit a e, co nej, čím dříve, tím lépe. Tak bychom také ulehčili to humanitární utrpení kterému jsou vystaveni eh, mnozí seřené, včetně žen a dětí. Bohužel v tom Irán hraje eh, destruktivní roli, protože podporuje teroristickou organizaci, jako je Hezbollah, a tím eh, udržuje tento konflikt v chodu. Konec terorismu a konec používání zbraní hromadného ničení jsou všechno věci, o kterých bychom měli diskutovat s Iránci. A to je tedy přehled o těch podněcích návrzích, které byly předloženy a já doufám, že se nám podaří společně přijmout silnou zprávu, která bude obsahovat vizi toho, jak by Evropská unie mohla s Iránem spolupracovat, kde by bylo řečeno, jaká by měla být naše strategie. A doufám, že bude velmi realistická, ale současně také pragmatická, s tím, že budeme identifikovat společné zájmy například boj proti drogám, situace uprchlíků, konflikt Sýrii a další oblasti, na které bychom se měli zaměřovat. A já doufám, že to hlasování zítra bude pozitivní. Já vám děkuji, pan Tanok. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně naše skupina je trochu opatrnější a ne až tak eh, vstřícná vůči eh, dohodě s Iránem. Rohány ještě musí potvrdit, že to myslí upřímně a že skutečně chce něco zlepšit k lepšímu a že vyjednává v dobré víře. Je tady ještě pořád řada lidí, kteří si myslí, že se tím snaží jenom získat čas, takže ta dohoda Ženevy je dobrá v zásadě, ale mohlo by to také, eh, aspoň doufáme, že by to mohlo vést k ukončení toho jedného programu. Zatím ještě to není možné říci. Dále máme výhrady Eh, k účasti Iránu na syrském konfliktu. Nechceme příliš legitimizovat jeho roli v této tragické občanské válce. A dále máme výhrady k tomu, jestli se tím vysílá správný eh, signál, tím, že tam budeme chtít otevřít rovnoprávnou delegaci v Teheránu. Možná, že by bylo možné tam umístit diplomaty z SVČ nebo nějakého charge d'affaires ale to, že bychom tam měli otevřít plnou delegaci, eh, by zase mohlo být vykládáno jako to, že přijímáme eh, to, co dělají, i přesto, že ta sam porušují eh, lidská práva, popravují nezletilé, stíhají lidé za jejich sexuální orientaci nebo náboženské vyznání. Takže my nebudeme hlasovat, nebo zřejmě se hlasování u této zprávy. Pan Vidal Kvadras. Pane předsedo, opatrnost, měli bychom se řídit opatrností eh, v našich stazích k Iránu. Máme tady dohodu z Ženevy z listopadu loňského roku. Ta je velmi významná, ale jak už také bylo řečeno, některé z pozměňovacích návrhů které eh, jsme spolu podepsali za naši skupinu. Neměli bychom zapomínat na to, že tato země i nadále porušuje různé, různé rezoluce eh, Rady bezpečnosti OSN, jako například mluvá nešíření eh, hraní rovného ličení. Neměli bychom hovořit o tom, že zrušíme sankce, měli bychom spíše vyjádřit naději, že tato prozatímní dohoda povede k finální komplexní a smysluplné dohodě. Irán propustil některé vězně svědomí v loňském roce, ale to by nám nemělo bránit pochopit, že Irán nedostal se uchyluje k učení, popravám Eh, zejména se to týká menšin a politických aktivistů. Došlo k velkému nárůstu poprav, a to i po té, co takzvaný umírněný Rohány se dostal k moci. Jenom během dvou týdnů tohoto roku eh, bylo pověšeno 40 osob. A měli bychom trvat na tom, že Irán dá víza zvláštním vyslancům OSN pro tyto záležitosti. A to je, pane předsedo, klíčová věc. Já jsem se setkal s paní Zamary, nositelkou Nobelovy ceny za mír, a ona velmi důrazně říkala, že na to musíme trvat. Je to zvláštní vyslanec OSN pro lidská práva v Iránu. Pokud mu není umožněno vůbec eh, přijet do Iránu a seznámit se tam se situací, tak eh, o čem dalším můžeme hovořit. Kompromisní pozměňovací návrh říká, že bychom měli podpořit práci tohoto zvláštního zpravodaje OSN, ale to je podle mě příliš vágní. My musíme jasně říci, že požadujeme, aby iránský režim dal výzum pro vstup do Iránu tomuto vyslanci, aby mohl na místě seznámit s situací a vyšetřit ji. Pokud ne, tak tím ničeho nedosáhneme. A na závěr ten návrh, že by Irán se měl zúčastnit kulatého stolu o situaci v Syrii, tím bychom zapomněli na to, že problém nemůže být součástí řešení. Měli bychom jasně odsoudit eh, aktivní podporu Iránu Hasadovu režimu. V tomto okamžiku cokoliv, co by nebylo eh, velmi opatrné, by mohlo pomoci Iránu. Měli bychom si vyčkat a uvidět, jestli, abychom viděli, jestli Irán je ochoten přijmout kroky k transparentnějšímu a jednání a spolupráci. Robert. Děkuji, Sir Robert. Ne, vy jste se nepřihlásil? Takže má informace není správná. Teď bych vystoupil já, protože má kolegyně Maria mě mezičase předala pár informací a já vám je přečtu. Jsou to tedy tři hlavní body. Naše frakce bude hlasovat proti pozměňovacímu návrhu 73, která, který se tedy týká vytvoření zastoupení nebo tedy delegace EU v Teheránu. I v rámci jednotlivých frakcí zde byly rozličné názory, já jsem si je vyslechl a sdělím je Marii. Druhá věc. Pozměňovací návrh 156, který podmiňuje mezi parlamentní návštěvu Iránu setkáním s dizidenty a občanskou společností. My si myslíme, že takováto podmíněnost by byla kontraproduktivní a konečně pozměňovací návrhy 20 a 22 od EPP. Tam se říká, že rezoluce OSN není užitečná, protože zároveň tedy členové Rady bezpečnosti OSN jednají s těmi, které odsuzují, takže zde máme takové trošku nejasnosti. Takže tyto tři body jsou zmíněny jako prominentní, jako hlavní ve stanovisku Marie, takže to je zatím vše. Zítra budeme hlasovat a rozhodne se. Děkuji. A nyní přistoupíme k další zprávě. Paní Ojuland, která zde také není, ale pan Watson Sir Graham ji zde zastoupí. Týká se to zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Magnický. Velmi brzy budeme mít problém vysvětlit, na jakém základě odmítáme vydat výzum, zda je to tedy Krym nebo Magnický. No prostě uvidíme. Sirek Grejeme, máte slovo. Děkuji. Kolegyně Kristina Ojland se omlouvá, že zde dnes nemůže být, ale byla v kontaktu minulý týden se stínovými zpravodaj. Bylo to ve Štrasburku a myslím, že výsledné doporučení je připraveno k hlasování tento týden. Zdá se, že máme všeobecnou podporu pro doporučení, včetně seznamu jmén. Možná nemáme podporu frakce SD pro tento přístup. Jediný a velmi eminentní člen této frakce, který zůstal v této místnosti, nám může k tomu něco říci. Takže já jsem velmi rád, že je zde dnes Bill Browder, který byl jedním z klientů pana Magnického. Bojoval ve velmi dlouhé kampani a chtěl dosáhnout eh, spravedlnosti pro Magnického v tomto případě. Je to doporučení, které vychází z mého doporučení z roku 2012, které se týkalo konzistentní politiky vůči režimům, na které Unie uplatňuje restriktivní opatření. Později, tedy v říjnu 2012, jsme přijali první doporučení o zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnického. Tato iniciativa šla ruku v ruce s podobnou iniciativou v USA, kde se tedy zaváděla cestovní omezení pro tytéž úředníky a další úředníky zapojené do případu porušování lidských práv v Rusku. V našem doporučení z října roku 2012 vyzýváme radu, aby se stavila seznam těchto ruských úředníků zapojených do případu Sergeje Magnického a zařadit je na seznam těch, kterým nebudou udělena víza. Rada nereagovala ani SVČ, ani vysoká představitelka na naše žádost žádným způsobem. Buď to vůbec nedali na pořad jednání Rady pro zahraniční věci, anebo zapomněli informovat parlament o podniknutých krocích a proto má kolegyně Kristina Ojuland znovu předkládá tuto věc výboru a znovu tedy i plenárnímu zasedání. Tentokrát ovšem se seznámeme jmen. Máme zde 32 jmen, která jsou uvedena na tomto seznamu a kompromis se stínovým zpravodajem EPP je dohodnut tak, že v odstavci 1d bude následující text a ten vám byl rozdán. Accountability Act of 2012 to place amongst others the following Russian citizens on an EU-wide visa ban list, etc. We would hope that the S&D group Doufáme, že frakce SD to bude moci podpořit. Je zde tedy prostor pro další změny a další doplnění tohoto seznamu, protože na seznamu, pane předsedo, máme 16 jedinců, kteří byli na tom seznamu USA a 16 dalších osob, kteří byli zapojeni do těch procesů, které byly vedeny proti Sergeji Magnickému a jeho rodině po jeho smrti. Jen pár ještě politických poznámek k této iniciativě. Uznáváme, že Rada a členské státy, spíše tedy než Evropský parlament, jsou zodpovědné za rozhodování o vízových omezeních tak eh, se to také stanoví ve smlouvě. My se ovšem myslíme, že by měli reagovat, alespoň tedy tím, že odpoví na naše požadavky z roku 2012. Toto doporučení je spíše symbolické, ale přesto si myslíme, že je důležité. Je na čase ukázat, že zločinci už nemohou dále beztrestně cestovat a mít přístup k finančním a dalším službám všude v Evropské unii. Přijmeme-li toto doporučení, tak tím vyšleme dva politické signály. Jeden vůči radě, aby brala ta naše doporučení vážněji a za druhé vyšleme také signál směrem k občanům Ruské federace. Prokážeme solidaritu a větší odhodlanost v tom, jak se jednoznačně postavíme proti eh, činnostem těch zločineckých eh, organizací, které vládnou v Kremlu. Děkuji, pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zástupci paní zpravodajky Ojuland, panu Vocnovi, za to, že nám zde představili její zprávu. Chci říci jménem EPP, že my jsme podporovali zařazení tohoto bodu na pořad jednání. Jsme přesvědčeni o tom, že Evropská unie musí jednoznačně reagovat na takovéto záležitosti. Jediná věc, která zde vzniká, jako jediná otázka, která zde vzniká, je, zda by parlament měl zahrnout na tento seznam určitý počet lidí, nebo zda by tuto zodpovědnost měl nechat eh, v rukou rady ministrů. Pan Proteševič, který naším stínovým zpravodajem mluvil eh, s Kristinou Ujuland o tom, že jsme pro zařazení těchto 32 osob eh, na tento seznam. Tento seznam musí být pochopitelně zrevidován, zkontrolován příslušným orgánem, příslušnou instancí, která je zodpovědná za přijetí tohoto seznamu a my jsme připraveni podpořit doporučení v tom znění, jak ho zde prezentoval pan Watson. Děkuji. Paní Lohbiller, prosím. Děkuji i já chci říct si za naši skupinu, že podporujeme toto doporučení. Eh, možná bychom měli zjistit, jaké je to dnešní rozhodnutí o sankcích, protože součástí sankcí eh, je také to, co požadujeme u tohoto případu magnicky, ale na to přijdeme velmi brzy během tohoto týdne. Děkuji. Graham. My samozřejmě víme, že Rada dnes rozhodla o tom, že zavede zákaz cestování a zmrazení aktiv těm osobám, které podkopaly eh, územní celistvost a svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Takže by bylo zajímavé zjistit, jestli některé z těch osob eh, se nacházejí i na tom druhém seznamu, kteří mají na starosti Sergeje Magnického. A to, co jste říkal na úvod, pane předsedo, je velmi relevantní. Hlasování bude zítra a nyní poslední bod na našem eh, odpoledním programu je zpráva Kristofa Liseka. Týká se to rámcové dohody s Gruzií. A protože žádné pozměňovací návrhy prakticky předloženy nebyly, tak nemusíme o tom ani debatovat. Hlasovat se o tom také bude zítra. A to hlasování začne ve 9.15. Tak si to prosím poznamenejte. To znamená, že v 9 hodin by tady všichni měli být, aby jsme mohli 9.15 začít hlasovat. A tím končím naše zasedání. Uvidíme se zítra. Děkuji vám za vaši přítomnost.